protože jsme museli čekat na všechny, aby všichni dorazili. Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na eh, téměř jarním zasedání. Jaro je důležité pro zemědělce a samozřejmě je to i velká výzva pro náš výbor, jak víte. Většina z nás přímo či nepřímo, eh, nějak je zainteresována na zemědělství, takže vás vítám spolu s Jarem a eh, pokud je o eh, zápis, tak tradičně nás čeká schválení zápisu. A dnešní schůze se vysílá na webu, máme 20 jazyků kromě tedy eh, malštiny, estonštiny, slovenštiny a, jak jsem již řekl na začátku, náš komisař přišel jako první a dovolte tedy, abych pana komisaře Andriu Kajtise vřele přivítal. A on E, se zabývá velice důležitou agendou spojenou s potravinami, bezpečností potravin a také i dalšími důležitými tématy, které jsou v kompetenci našeho výboru, ale i má na starosti jinou problematiku, jako problematika dnešního dne pod bodem číslo 5. Týká se to bakterie poškozující olivovníky. Jak jsem již řekl, máme určité hrozby, problémy a takže dovolte, aby přivítal ještě jednou komisaře a všechny členy jeho delegace. A poněvadž máme spoždění, tak nejprve dám slovo panu komisaři. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane. Moment, moment. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, ich möchte natürlich... Omlouvám se, já jsem nechtěla brát slovo panu komisaři, ale měla bych jednu žádost o změnu, jednání, o změnu pořadu jednání. Mám to přednést nyní nebo později, pouze nechci, aby to zapadlo. Děkuji. No zazwyczaj powinniśmy na počátku, ale už. No, no většinou se tímto zabýváme vždycky úplně na začátku, ale pokud dovolíte, tak to uděláme až po té, co si vyslechneme pana komisaře, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. To je pro mě velké potěšení, že mohu eh, hovořit se členy tohoto výboru a dnes s vámi budu diskutovat o celé řadě témat, které nás zabí, zajímají v oblasti bezpečnosti potravin a již uplynulo pět měsíců od doby, kdy nastoupila do funkce nová komise. Od té doby jsem eh, prostudoval hlavní směry pr- předsedy Junckera a i jsem to připojil k, mému, e, k mým úkolům, které jsem si stanovil a navazuji na to, co vyprodukovalo DG Sanko. A já a moji spolupracovníci jsme připravili seznam priorit e, ve dvou hlavních pilířích, a to je mm, zdraví a bezpečnost potravin na leta 2014 až 2019. Mm, jde nám o holistický přístup v obou pilířích a jde nám o pětiletou vizi doufám, že do budoucna budeme schopni i připravovat pravidelné zprávy o stavu zdraví v Evropě, včetně potravin, respektive bezpečnosti potravin a i s pohledem na jiné politiky v členských státech, které se tohoto dotýkají. Tady nám jde o to, abychom zoptimalizovali evropskou přidanou hodnotu. Zároveň jsem se sešel mnohokrát s kolegy komisaři, s členy Evropského parlamentu, národních parlamentů, ministry, dalšími subjekty, občanskou společností, průmyslem a tak dále. Byla to celá řada velice plodných setkání, ale i náročných, protože jsme diskutovali o složitých otázkách. Ale, eh, ale fungovalo to velice dobře. Velice bedlivě jsem si vyslechl co říkali moji partneři, co měli na srdci a to byla skutečně plodná výměna názoru. A dnes dovolte, abych vám poskytl takový široký e, obrázek především e, agendy potravin. A než ale začnu, tak dovolte, abych i řekl, jaké jsou naše eh, tedy základní úkoly nás, tedy politiků, protože vy i my, my musíme eh, být na stejné straně, protože musíme působit podle eh, smlouvy, eh, a to je především článek 268, který vyžaduje po nás, tedy po Radě členských státech parlamentu, Radě, abychom zajistili vysokou míru ochrany veřejného zdraví a i abychom řádně implementovali veškeré politiky a činnosti Unie v této oblasti. To je naše společná odpovědnost. Samozřejmě my všichni mm, mm, mm, máme své priority. Já tedy eh, mám svoje priority, vy máte svůj, svoje priority a já jako bývalý člen parlamentu, já jsem působil více než 20 let v parlamentu, takže já samozřejmě respektuji váš mandát, který vám dali voliči ale nesmíme zapomenout na to, že všichni sloužíme Evropa, evropským občanům. Jde o to, aby za pět let, abychom změnili k dobrému jejich životy a nejenom, abychom při volbách ukazovali, že chceme dělat pozitivní změny. Ne. Musíme eh, se poté i nebát eh, tyto změny realizovat. A řeknu vám teď, jaké jsou moje priority, které v zásadě i reagují na potřeby vašich voličů. Kromě stávajících legislativních návrhů, eh, ke kterým se stručně později vrátím, tak priority, které jsem si vytyčil, v oblasti bezpečnosti potravin pokrývají toto. Krizový management, bezpečnost potravin, lepší regulace, revize rozhodovacích procesů v oblasti GMO a e, disruptorů a potom i makrobiální rezistence, e, zdraví e, zvířat a označování potravin. Nyní dovolte, abych trochu pohovořil na každé z těchto témat. Prosím, první slide. A na začátku dovolte náš první úkol, který jsem dostal od předsedy Junckera, aby komise skutečně vždy eh, podporovala schopnost Evropy řešit krizové situace. Zde vidíte eh, a mor prasat. A zde Evropa již má vysoký standard ochrany potravin a především hlavní úkol je zajistit, že zachováme statut a že se nám podaří zvládat případné krize v této oblasti. To je moje každodenní eh, úloha. Potom musíme se snažit zjednodušovat stávající předpisy naše komise se zavázala, že sníží administrativu, procedury eh, pro mm, mm, naše subjekty, hospodářské subjekty. Za, třu, za třetí je to o, to eh, o to postavit se eh, dovozům potravin, které nejsou v souladu, protože to postihlo náš zpracovatelský, potravinářský průmysl, zemědělce a takže já budu odhodlaně vystupovat proti těm, kteří nebudou mm, dodržovat pravidla, budou se chovat podvodně. Eh, té, co zrevidujeme pravidla oficiálních kontrol, tak budu se zabývat konkrétně těmi otázkami nesouladu a mm, podvodnými eh, eh, mm, výrobky, především těmi ze třetích zemí. A jde o to, abychom eliminovali eh, tyto eh, nekalé praktiky a proto samozřejmě potřebujeme podpor dalších orgánů, jako celní zprávy a tak dále. A dovolte teď, abych se eh, podíval na GMO, geneticky modifikované organismy. Jak asi víte, nám se podařilo se dohodnout na otázkách pěstování GMO. Za prvé chci poděkovat parlamentu, který ukázal, že i v takovéto delikátní agendě, že jste schopni přijít s eh, životaschopnými řešeními. A teď eh, mm, v souladu s pokyny předsedy Junckera teď budeme revidovat proces odsouhlasování geneticky modifikovaných plodin, což znamená zrevidovat rozhodovací procesy, to teď probíhá a poté to zveřejníme na konci dubna tuto revizi zveřejníme na konci dubna. Evropská unie je žádana, aby eh, reagovala na očekávání občanů a já se tedy těším na konstruktivní dialog s parlamentem i, i doufám, že nalezneme řešení, které eh, skutečně Eh, které skutečně i eh, dá odpo- tu řádnou odpovědnost elektricky eh, do zvolených vlád. Nyní endokrinní disruptory. O tom se jednalo na plenárce. Já bych chtěl opět tedy zopakovat to, co jsem řekl, že chceme urychlit toto, mm, ten, tuto agendu, aby to posloužilo zdraví našim občanům. O to nám především jde hodnocení dopadu, na tom se již pracuje. Já doufám, že i vy budete dělat osvětu této agendě a že se zapojíte do jednání, které hodlám vést s zainteresovanými členy 23. dubna a i na veřejné konferenci, která bude následovat. A teď dá závažná otázka, to je eh, AMR Eh, makrobiální rezistence. Jak víte, my musíme tedy bojovat proti této rezistenci na antibiotika, takže to je, antibiotika jsou důležitá pro boj proti nemocem a já jsem si vědom, že eh, tato léčba již není tak efektivní, jako bývala a kvůli tomu, že antibiotika, antibiotika se přehnaně předepisují a zneužívají. Tudíž já jsem mm, eh, si tuto agendu AMR stanovil jako prioritní. Zde máme eh, dvě iniciativy, o kterých se již diskutovalo zde a návrh, eh, který se týká krmiv a potom veterinárních léků, to je další agenda. Pokud jde o, e, pokud jde e, e, tedy o léčiva, takže zde chceme především zakázat používání, preventivní používání antibiotik v krmivech, protože to je něco, co si myslím, že má veřejnou podporu. Také bych chtěl i pokračovat ve stávajícím akčním plánu AMR a do té doby, než vyprší, a to bude v roce 2016. Také musíme i přijmout ustanovení, abychom mohli pokračovat v tomto boji a já tedy splním svůj závazek a to je vést dialog a hodlám přesvědčit eh, všechny eh, zúčastněné na konferenci, že bychom měli přijmout další kroky. Teď pokud jde o e, zdraví zvířat. Stávající strategie pohody nebo zdraví zvířata, zvířata vyprší na konci roku Hodně jsme toho dosáhli. Evropská unie je globálním modelem pro standardy pohody zvířat a zároveň také jsem si vědom toho, že to je, to je důležité téma, kterým je třeba se zabývat, a to především z pohledu implementace. Zde lze jít několika cestami, jako například obnovit strategii, to znamená navrhovat nové předpisy, třeba i využít lépe principu subsidiarity. Tak jak teď se blížíme k datu vypršení, naší strategie v této oblasti, tak já zvažuji další možné kroky. Ale jsem si jist, že určitě oceníte, že než já eh, předložím tyto kroky, tak budu se snažit o této citlivé otázce ho- hovořit eh, i v kolegiu, s kolegy. Dále pár slov k mrhání potravinami. Jak víte, já jsem zdědil kompetenci za tu, v této věci protože to je teď priorita globální diskuze o budoucnosti potravin i v kontextu eh, tedy eh, eh, expa v Miláně za šest týdnů. To bude také velké téma. Já se zamýšlím nad tím, jak tato politika by měla vypadat do budoucna, jak by se měla vyvíjet jako i součást tzv. cirkulární ekonomiky. A v neposlední řadě pár slov o označování potravin. To je velice citlivé pro spotřebitele. Ti vnímají původ potravin velice citlivě a to roste v posledních letech a i váš parlament vyjádřil preferenci pro povinné označování původu u zpracovaných, eh, tedy průmyslově vyrobených potravin. Podle naší studie spotřebitele nechtějí ale platit náklady navíc za tyto informace. Tudíž prozatím já nejsem úplně přesvědčen, do jaké míry bych měl nebo měl bych ukládat povinnost označování původu na evropské úrovni. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte nyní, abych řekl pár slov o některých agendách, o kterých se teď jedná, které jsou v legislativním procesu. Začnu návrhem v oblasti zdraví zvířat. Tady kvituji s potěšením pokrok, kterého jsme dosáhli v trialogu. Chci poděkovat vám, pane předsedo, kolegům a především zpravodaji, paní Paulsen, za velice konstruktivní snahu, abychom vyřešili tuto agendu. Mm, s tímto návrhem se snažíme zlepšit standardy zdraví zvířat a zjednodušit systém, jak lépe detekovat a kontrolovat eh, přenositelné choroby zvířat. Zde bych chtěl doplnit, že tento návrh mm, se nesnaží eh, eh, regulovat vakuum, které existuje mm, v oblasti zdraví zvířat. To se musí řešit v konkrétních návrzích, ale Tady jde o to regulovat zootechniky, abychom propagovali i volný obchod v chovatelství a zajistili i takto udržitelné chovatelské eh, programy a abychom zachovali i genetické zdroje. Eh, zde chci poděkovat panu Dantemu, panu zpravodaji eh, za to, že mm, zabránil rozšíření návrhu, tohoto návrhu. Během diskuzí s výborem Envy parlamentu. Musíme velice pečlivě zvážit, zdáli, mm, e, zdáli tedy e, bychom měli omezit eh, toto na, eh, dát, no, pomezit to na jiné důvody, než je ochrana diverzity, genetické diverzity. Dále, komise chce i eh, přijímat další ochrana opatření proti škůdcům fitosanitární, tedy opatření. Zde já doufám, že se dohodneme na kompromisu spolu s radou v příštím trialogu již. A takže pokud jde o zdraví rostlin, asi jste si vědomi velice závažné situace, kterou způsobuje Xylella fastidiosa, což je eh, nová bakteriální choroba, která eh, postihuje tedy hm, především jich Itálie tedy eh, a produkci oliv tam. A říká se, že 10% všem, všech olivovníků Mm, v této oblasti, tam, kde skutečně zemědělství závisí na této produkci, tak je poškozeno touto chorobou, která je skutečně devastující. Kromě toho, Eh, vědci dospěli k závěru, že i tedy eh, vináréva, i citrusové plody také by mohly být postiženi, tím postiženy. Je třeba, abychom byli bdělí. To je důležité, abychom ochránili eh, naše zemědělství v těchto postižených oblastech, abychom zabránili šíření této bakterie. My tedy monitorujeme vývoj této situace a také i my e, e, bráním, my chceme tedy e, zavést preventivní opatření, abychom zabránili šíření to, mm, a měli pod kontrolou toto. Já pojedu do Itálie a navštívím i postiženou oblast Lače a i je třeba, abychom si vyslechli ty, kteří byli postiženi tímto, abychom ukázali, že Evropská unie odhodlá na tento problém řešit. Ještě k tomu bych doplnil, že i stejnou pozornost věnu, věnuji patogenům v potravě potravinách. Například máme výskyt kampylobakteriálních případů, to je třeba také řešit. A máme asi 200 tisíc e, případů, humánních případů v minulém roce a téměř 80 e, i e, tedy kuřat. Takže zde je třeba, abychom bojovali proti tomuto rostoucímu jevu. Já jsem již o tom diskutoval o této zneklidňující situaci na bilaterálních jednáních s některými s vámi, s vás. A v neposlední řadě dovolte, abych zmínil velice stručně, že transatlantickou eh, dohodu se Spojenými státy. Zde bych chtěl potvrdit naši pozici, žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti potravin a norem v této oblasti. To znamená, nebudeme eh, se vzdávat této vysoké míry ochrany, eh, kterou jsme zavedli ku prospěchu občanů. A závěrem další téma, kde musíme vystupovat odhodláně, je naše solidarita eh, v souvislosti s Ruskem a pokud jde o export potravin. Prostě nemůžeme akceptovat jakékoliv situace, kdy by různé podmínky se mohly aplikovat na různé členské státy. A pokud jde o e, fitosanitární oblast, e, tak e, zde, zde skutečně Rusko tedy hodně podkopává export a samozřejmě i Rusko tedy z důvodu tedy prasečího moru také tedy disproporčně zakazuje tedy dovoz vepřového z EU. A tudíž komise zahájila řízení proti Rusku a v rámci VTO eh, a to v zájmu Evropské unie jako celku. Zde vás chci ujistit, že pokud nebude Rusko respektovat mezinárodní princip regionalizace, pokud jde o tedy obchod s EU v oblasti vepřového, tak eh, tuto věc eh, dále mm, předložíme příslušným orgánům a samozřejmě e, zde já velice úzce spolupracuji s e, komisařem Hoganem, kdy se budeme snažit i přijmout opatření na podporu trhu. Kromě toho spolupracuji s dalšími dotčenými komisaři, abychom e, byli schopni otevírat trhy se třetími zeměmi, a které prostě z nějakých důvodů se zablokovaly pro naše exporty a budeme se snažit tedy toto prosazovat politicky i technicky. Pane předsedo, já jsem svůj postoj vyjádřil vyjádřil v celé řadě eh, tedy oblastí, která je v kompetenci vašeho výboru, ale eh, jde nám všem o stejný cíl a to je vysoká míra eh, ochrany evropských občanů a proto musíme pokračovat se všemi těmito agendami. A dovolte, abych zdůraznil to, že úspěch bude záviset na našem společném snažení. Pouze tak se nám podaří pozitivní výsledky a já doufám, že za pět let, až tady budu před vámi, tak budu mm, moc eh, říci, ne, my jsme to chtěli udělat, ale budu moci říci, udělali jsme to. A mm, samozřejmě eh, eh, i já doufám, že budeme pracovat v kolektivním duchu, v zájmu našich občanů a budu se těšit tedy teď na vaše názory a připomínky. Děkuji. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, představil pan wiele... Děkuji. Pane komisaři, vy jste prezentoval celou řadu problémů, otázek. To samozřejmě bylo potřeba a také jsme to od vás očekávali, takže vám ještě jednou děkujeme. Máme tady mnoho se, řečníků na seznamu, protože tady bylo mnoho témat otevřeno a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 Z časových důvodů bych se rád omezil na jeden jediný bod, a sice na odolnost vůči antibiotikům. Pane komisaři, zemědělci v celé Evropě si musí být vědomi své zodpovědnosti za eh, zdraví rostlin i zvířat eh, v Německu. Existuje velmi přísný eh, monitoring používání antibiotik, to znamená, že lékaři i zemědělci dohromady vytvořili systém kontroly kvality, z toho je možno vyvozovat závěru, do jaké míry je tedy Eh, používání antibiotik zodpovědné za tuto odolnost, za AMR. Je to jedinečný případ, něco takového v humání lékařství, v lidském lékařství zatím není. Možná, že eh, takovýto přístup bychom tedy měli eh, zaznamenat i v, léka- v lidském lékařství. Ve veterinárním lékařství je to tak, že se používá pouze 1% eh, a v, lékař, v, dět, v lidském lékařství je to 47%. To znamená, že já bych vás rád požádal o to, abychom tedy eh, se bedlivě zabývali tím, co může za AMR, jestli je to tedy veterinární nebo lidské lékařství. Kromě toho eh, jste tedy řekl, že budete s parlamentem dobře spolupracovat. Já už jsem vás osobně poznal a velmi si vás cením jako věcného, zodpovědného spolu, eh, z komisaře. To znamená, že se těším na naši vzájemnou spolupráci eh, během příštích pěti let a platí to za celou frakci EPP. Děkuji, pan poseł. Rebega. Děkuji, pan Rebega. Um. Se adresează o întrebare. Děkuji. Eh, já mám otázku na komisi. A to, vzhledem k tomu, že komise eh, chce eh, vymítit ty rostliny, které byly Eh, mm, postiženy. A eh, na druhé straně ale vy zakazujete znovu vysazovat olivovníky, takže v některých regionech eh, zjistíme, že to opatření nebude ani efektivní, protože dojde k kontaminaci dalších stromů a také i k těm dojde ke kontaminaci v těch nárazníkových regionech, takže fitosanitární krize je velká. A já se ptám, co bychom mohli dělat, abychom mohli i intervenovat na úrovni dopravy. Uh, takže komise trvá, že bychom měli, eh, eh, bychom měli tedy eliminovat všechny ty olivovníky, které byly postiženy, ale vzhledem ke ztrátám, které již teď jsou velké na straně producentů, pěstitelů a vzhledem k míře nákazy, vzhledem k tomu, že tato bakterie eh, pochází z Kostariky, tak moje otázka je následující. Jak tedy budeme kompenzovat tyto ztráty Eh, producentům, vzhledem k tomu, že to je obrovský objem olivovníků, vzhledem k objemu eh, škod a k sociálně-ekonomickým dopadům, které jsou velké. I ty školky byly postiženy, takže ten fitosanitární problém mm, musí se řešit konsolidovaným způsobem. A Mm, s tím, že nesmíme zapomínat na to, že ta situace je velice urgentní, proto potřebujeme akční plán, nějakou pomoc v oblasti výzkumu například, abychom našli rychlé řešení, abychom mohli intervenovat v těchto regionech, případně bychom mohli i přistoupit k selekci určitých typů olivovníků, které jsou rezistentní na tuto bakterii, tak abychom zabránili šíření do dalších regionů. Je třeba, aby tedy DG pro výzkum předložilo rychle nějaké nějaké řešení, abychom vyřešili tuto konkrétní bakterii, tak jak e, v podstatě jsme to dělali u jiných konkrétních nákaz. Pan posl Vojčehovský, vás prosím. Děkuji a nyní pan Vojčechovský. Děkuji. Děkuji. Také já chci se vyjádřit jménem naší frakce EKR Chci vás mezi námi přivítat. Eh, jste zodpovědný za mm, velice důležitou oblast fungování EU, a to za bezpečnost potravin a tady vám přejeme hodně úspěchů. Chci zmínit několik problémů. Vy jste o tom mluvil, ale já mám určité pochybnosti. Africká um, prasečí chřipka, to to je nemoc, která přichází z východu. Eh, Rusko zase zavedlo embargo z druhé strany, ta nemoc přichází z Ruska, ale Rusko uvaluje eh, embargo na maso z EU. Je to zvláštní situace. Nemáme eh, na to žádnou specifickou Mm, politiku, ale já se chci zeptat na pomoc farmářům, protože farmáři na východní eh, hranici EU bojují s touto hrozbou a potřebují pomoc, protože sami to nezvládnou. Druhé téma, pane komisaři, je otázka rituálních porážek zvířat a eh, výsledného masa, které ne všichni chtějí jíst, ale rituální porážky nejsou v EU zakázány. Nicméně spotřebitele, kteří toto maso nechtějí, ho někdy musí konzumovat. A nejsou žádná právní řešení, která by nám umožnila zajistit, aby se to nedělo, protože to maso je prostě na trhu. Um, další otázka, otázka kastrace Eh, prasat. Evropský parlament v roce 2018 chtěl, abychom eh, používali jiné metody než chirurgická kastrace. Jak vypadá ta situace v této chvíli? Pan Poučel? Pane předsedo, Já musím říct, že mm, je velice eh, dobré, že pan komisař mezi nás přišel. Téma antibiot, rezistence na anto, eh, antibiotika, to je téma k diskusi. Já se zabývám zdravím zvířat, ehm, veterinárními léč, léky a podobně. Nemusím vysvětlovat, o co jde, to všichni víme. není, nyní je to tak, že v podstatě celý ten řetězec máme, ehm, jak si vidíme jako celek, ale jeden důležitý prvek tam chybí. Totiž zákon o společné ehm, veterinární péči. To nesouvisí jenom se, nebo nelze to řešit subsidiaritou, protože jsou velké rozdíly, nebo nebo byly by velké rozdíly v konkurenceschopnosti. E, souvisí to i s jednáním v rámci TTIP, protože i v USA se zintenzivňují diskuse um, proti antibiotikům um, pro lepší zdraví zvířat. Je to stále zjevnější i tam. Když evropští zemědělci mají mít Mm, jaksi spravedlivou, spravedlivé příležitosti, pak tyto mm, pak je třeba, aby existovaly eh, vysoké standardy pro zdraví a nízké eh, dávky antibiotik ve srovnání s americkým trhem. Na závěr chci říci, nezapomeňte, že eh, šťastné prase je dobré prase. Prase, které potřebuje méně léků, je také zdravější. Děkuji, bardzo ciekawe. Pani poseł Sanora. Děkuji, to bylo velice zajímavé, paní Sanora. Eh, gracias, presidente. Gracias, comisario, por venir aquí a... Děkuji. předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel, um, abyste prezentoval návrhy do příštích měsíců. Já se chci zeptat na celou řadu otázek, ale v podstatě mm, se chci zaměřit na eh, GMO. Mě by zajímalo, co uděláte proto, aby nedocházelo ke kontaminaci sousedních eh, produktů protože pokud členské státy mají postup, který mm, povolí schvalování GMO plodin, jaké budou garance pro sousední producenty, že jejich vlastní plodiny nebudou kontaminovány? Také mě e, znepokuje otázka kontaminace medu, jak budeme chránit e, včely a bránit pro kontaminaci medu a kontaminace mezi jednotlivými členskými státy. K TTIP. Ehm, vy jste řekl, že nebudou ústupky v oblasti bezpečnosti potravin. Pokud TTIP, TTIP bude schválen a dohoda s Kanadou bude ratifikována, budou nějaké mechanismy, jak zabránit dovozu masa nebo mléčných výrobků, které pocházející ze, eh, od zvířat eh, léčených hormony a pokud budou, bude zákaz klonování zvířat. Děkuji. Pan Hosty. Pane komisaři, děkuji za to, že jste přišel. Já osobně se antibiotiky zabývám. Řekl jste, že Evropská unie se tím musí zabývat. Nicméně eh, v tom balíčku eh, my chybí nějaká strategie na minimalizaci použití antibiotiky, an, antibiotik. Eh, musíme si uvědomit, že antibiotika se stále ještě objevují v krmivech, to znamená, že to je špatně, musíme tedy minimalizovat jejich použití a eh, v zootechnickém balíčku ten eh, cíl v podstatě takto vytyčen není, jde o zachování status quo. Pokud jde o pesticidy, tak o tom jste taky hovořil, o a já se obávám, že s ohledem na TTIP se to jednání protahuje. V podstatě jsme to v roce 2012 měli jasně uzavřít, ale nyní tady zase děláme odhad rizika a to v podstatě neodpovídá tomu, co parlament uh, už v minulosti požadoval. Jedna otázka. Uh, Dneska tedy byl eh, zveřejněn seznam karcinogenních látek VHO, objevila se tam i, no, objevily se tam i nové látky, to znamená, že jsem se chtěl zeptat, jestli byste k tomu mohl něco říci. Kromě toho další věc, eh, registrace GMO. Oznámil jste, že 22. dubna představíte příslušný dokument a proto bych vás rád požádal, jestli byste nám již nyní mohl prozradit pár detailů, jak ten proces má být zdemokratizován, protože v tuto chvíli je to tak, že e, je to různé v jednotlivých členských státech, není to harmonizováno v jednotlivých členských státech, tedy platí různá e, pravidla. Děkuji. Děkuji, pan poslanec New. Thank you. Pan Agnew. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste přišel. Hovořil jste o endokrinních disruptorech, což jsou aktivní látky v určitých herbicidech. A je, to, eh, tom, je tomu tak již od roku 1967. Já osobně jsem tyto materiály používal a musím říct, že v těch prvních eh, měsících jsem nebyl dobře chráněn a stále tu ještě jsem. Pokud budou eh, zakázány, tak se to bude týkat celé řady nástrojů farmářů, které zkrátka zmizí. Budou nuceni, aby tady používali uší spektrum spektrum nástrojů a to by mohl být problém. Pokud to tedy prosadíte a pokud ty endokrinní disruptory eh, budou zakázány, tak v oblasti zahradnictví to bude velký problém, protože jsou užitečné. Já se tedy ptám, eh, co se stane. Budeme, je v podstatě, budeme v podstatě některé rostliny dovážet ze třetích eh, států. Rád bych vás upozornil, že britský úřad tady eh, nehovoří o velkém riziku. Jsou tu dva eh, problémy, které tedy eh, stojí za zmínku. Ex vystavení se těmto disruptorům k tomu nepatří. To znamená, že já si myslím, že komise se tady zabývá problémem, který v podstatě neexistuje. Pokud jde o to další téma, a sice Campylobactera, tak eh, vidíte, že je velmi obtížné to kontrolovat. To znamená, že pokud komise předloží příslušnou legislativu, zatímco Dánsko a e, některé skandinávské země se tím již zabývaly, tak, e, nebo m, mm, se tím zabývají, tak e, jižní státy budou mít problémy. Každý z nás si je vědom toho, že e, Zodpovědnost je na těch, kteří eh, tepelně upravují to kuřecí maso. To znamená, pokud ho řádně tepelně upravíte, tak ten problém nenastane. Jednominutové. Jednominutové. Pani posel Harens Garcia, bardzo proszę. Pani posel Harens Garcia. Pues muchas gracias. Děkuji, já bych se chtěla zeptat, pane komisaři, chci vám i tak poděkovat, že jste přišel a zeptat se na boj eh, proti těm různým morům. To je mm, eh, velká eh, obava naše a naše mm, je velká odpovědnost. Vy jste hovořil tedy mm, o tedy o, e, e, na, e, o tedy nákaze těch olivovníků, vy jste hovořil o tam prasečím moru a tak dále. Nebylo by dobré vytvořit nějaký pozitivní, pozitivní seznam různých regionů a ve světě, kde existují ty různé nákazy, abychom věděli, jak tedy potom přistupovat k těm případným dovozům z nich. A potom mám otázku ohledně technologie pěstování geneticky modifikovaných organismů. A poněvadž se hodně hovoří o tom, že koncem dubna předložíte návrh, já se chci zeptat, jak je to s možnou nacionalizací, o které se hovoří. To chcete snad navrhnout, protože pokud ta rozhodnutí budou eh, probíhat na úrovni členských států, tak já se ptám, nebude to nebezpečné? pro jednotný trh a nenaruší to hospodářskou soutěž v EU? Děkuji. Děkuji, pane pošta. Děkuji bardzo, pane komisařu, trvají rozmowy. Děkuji, pane komisaři. Pokud jde o Japonsko, tak Evropská unie s Japonskem jedná o záležitostech, které spadají do vaší oblasti působnosti. To znamená, že se ptám, jestli tady eh, dbáme na regionalizaci. Postupovali jsme tak i v oblasti africký, nebo v, eh, pokud jde o africké státy, to dobře víte. Pan komisař Borg v minulém roce informoval o tom, že bude přepracován balíček o zdraví zvířat a také hygienický balíček byla představena celá řada eh, podnětů drobná zvířata například by eh, měla být jedním z těch témat. Já si myslím, že eh, tady bychom se měli podívat i na registraci těchto zvířat a že by tady měl být jednotný certifikát celé Evropské unie. Nicméně jsou s tím problémy. Já se ptám, jak, jak se k tomu stavíte. Nyní paní Hazelkamp. Paní... Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. En eh, fijn dat de commissaris... Děkuji jsem velice ráda, že mm, pan komisař mezi nás přišel. Máme tady celou řadu oblastí, které spolu souvisí, um, proti antibiotikům, veřejné zdraví a podobně. A mnohé problémy vznikají eh, také z toho, jak chováme zvířata, to je intenzivní chov zvířat. Hmm, Přesto eh, ty zvířata jsou stále eh, častěji převážena přes celou Evropu i z, z Evropy do zahraničí. Je, co si myslíte o těchto rizicích? Jak vnímáte problematiku eh, stále rostoucí intenzifikace evropského chovu domácích zvířat? tam, kde je vysoká koncentrace zvířat, tak tam jsou problémy, častější problémy s nemocemi a tak dále. Děkuji. Pan poslanec Kaputo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři, nejenom, že přišel, ale také i chci poděkovat za přístup, který zaujímá k dialogu s Evropským parlamentem. I to se ukázalo na minulé plenárce, kdy se hovořilo o endokrinních disruptorech. Takže doufáme, že do budoucna budeme nadále společně jednat o tomto obrovském problému. Eh, ale já mám otázky týkající se anti, mm, rezistence na antibiotika. Zde bych chtěl doplnit k tomu, co již eh, řekla kolegyně Polsen, pár věcí. Dvě konkrétní otázky. Mm, abychom pochopili vůbec, jaká je orientace komise, víme, eh, že my jsme viděli negativní dopad antibiotik a chtěl bych pochopit, zdáli komise hodlá intervenovat a zdáli půjdeme cestou zodpovědného užívání a podávání antibiotik, které se používají příliš nadměrně i v humánní medicíně. Další otázka, ta se týká orientace komise, tedy vyhnout se tomu, aby veterináři nemohli prodávat léky tak jak je to v některých státech. Například v Dánsku máme příklad, příklad Dánska, kde se eh, rozhodlo tedy o tom, že se toto zarazí. Děkuji. Bardzo děkuji. Prosím, by bylo... Děkuji. A nyní vás chci požádat, abyste byli skutečně struční, paní Miller. Paní Miller. Ano, pane předsedo, pane komisaři, já mám jednu otázku na klonování. Jak hodnotí komise e, prosaditelnost označení e, potravin z klonovaných zvířat a e, v souvislosti s dovozy a pak v souvislosti s jednáním o TTIP. A dále endokrinní distributory, tady by mě zajímalo, v této souvislosti, tak konkrétně ty invazivní druhy, jako určité mm, druhy mušek a podobně. Tady potřebujeme monitoring, tady potřebujeme odolné rostliny a jak vypadá, vypadá současný stav poznání. Pan poslanec Jela. Děkuji, pane předsedo. Dvě krátké otázky na pana komisaře. První, se týká ehm, prostředků na ochranu rostlin, tady eh, se některé látky ehm, některé látky byly ehm, pozastaveny, bylo provedeno hodnocení dopadů, ale to někde zůstalo. Víte něco o tom o eh, hodnocení rizika? Mm, případně bude nějaké prohlášení pro zemědělce, s jakými látkami prakticky mohou počítat. Druhá otázka, antibiotika. Co soudíte o takových zemních antibiotikách? Mělo by to být pouze v humánní oblasti nebo ne? Co si o tom myslíte? Pan poslanec Chojbus? Paní poslankyně Děkuji, pane komisaři. Jednu otázku k ochraně zvířat. Je pravda, že e, oddělení pro pohodu zvířat bude e, zrušeno v rámci DG Santé a přesune se jinam. Eh, to znamená, že nebude efektivnější ochrana zvířat. Dále agrogenové mm, techniky, nyní, je, mm, no, no, nyní jsou nové studie, které se týká um, Mm, mm, připouš, při povolování kukuřice 2015. Eh, nyní je nového, nyní bude potřeba nové hodnocení rizik. Jak to vypadá tedy z povolování té kukuřice 1507? Bude povolena i přes nové posad, Mm, poznatky, které se objevily ohledně doletu včel a podobně a mm, budou vzaty v úvahu tyto nové poznatky, když budeme jednat o nových pravidlech v rámci EFSA. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Bogovič. Pane komisaři, v letošním roce jedna z klíčových aktivit bude jednání o TTIP. Proto mám otázku na vás ohledně TTIP. Vyslechli jsme spoustu kritiky o nedostatečné transparentnosti, Nějaké dokumenty jsou, kdy, mm, jsou tedy eh, k dispozici, je možné si je prohlídnout za zavře, v místnosti za zavřenými dveřmi. Mm, já jsem to udělal. Vy jste řekl, že v oblasti bezpečnosti potravin nebudou kompromisy. Znamená to, že když bude TTIP v Evropě, tak stále nebudeme eh, mít maso produkované pomocí růstových hormonů, antibiotik, a co se týče pesticidů, očekáváte nějaké změny e, v oblasti MRO, MRL a mm, jak poznáme, které pesticidy je možné použít v Evropě, které ne? Zachováme vysoké standardy, které se stanovila Evropa v minulosti? Já kladu tuto otázku, protože se obávám, že Mm, pokud nedáme tyto odpovědi předem, tak TTIP selže právě z těchto důvodů. Věřím, že evropští spotřebitelé musí mít jistotu, že standardy se nebudou snižovat. Pan poslanec Vazo? <clears throat> No, děkuji, pane předsedo. Eh, bez eh, suverenity a svobody nebude existovat bezpečnost potravin. Viděli jsme to v posledních letech s těmi různými skandály kvůli tomu, že se, eh, vyrá, se rozvíjela příliš liberální ideologie, hm, to znamená vyrábět levněji na úkor kvality a označování, po které voláme již mnoho let, tak údajně snad bude brzo aplikováno. Ale Především je to díky tlaku spotřebitelů, kteří nechtějí jíst cokoliv. Když vidíme e, e, úspěch toho, že chtějí lidé jíst lokálně, tak to e, nás vede k tomu, zda skutečně chceme mít vnitřní jednotný trh. Evropané to nechtějí. My chceme uvalit centralizaci, jednotné rozhodovací procesy, zrušení suverenity a to bude pořád na úkor zdraví a bezpečnosti a pouze pro zisky. Nemyslíte si, že nadešla chvíle, abychom politik, tuto politiku změnili? Děkuji. Děkuji, pan poslanec Talabeda. Parmi tous les sujets très intéressants. Mezi všemi těmito důležitými tématy eh, dovolte, abych zmínil dvě témata. Označování původu. Tady jsme udělali velký pokrok, pokud jde o čerstvé maso, ale tady teď jde o označování masa v polotovarech nebo v hotových výrobcích. Vy jste hovořil o rezistenci, především zde i máme různé studie, eh, po kterých volají spotřebitelé. U nás ve Francii se ukázalo, že ty náklady navíc, pokud jde o toto označování u těchto potravin, jsou pouze 0,6%. Takže i zde ve Štrasburku jsme ukáz- se nám ukázalo, že, eh, že to především nechce průmysl, i když to chtějí spotřebitelé. Dále klonování. Také nedávno jsme vedli diskuzi, která jasně ukázala, že to je rizikové, že to je drahé, že to je problém problém pro pohodu zvířat a stručně řešeno, nikdo to nechce. Tak proč? Komise nemůže prostě jsme ze stolu tuto agendu a říci, klonování nechceme. A řekněme to jasně. A bude to součást better regulation. To bude nejlepší better regulation, kterou si můžeme přát. Děkuji. Neuchel. Pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Mám krátký dotaz. Nařízení o osivech bylo smeteno ze stolu, což je dobře, nicméně já se ptám, jestli je no, nový harmonogram pro nějaký nový návrh týkající se nařízení o osivech. Pokud ho znáte, tak eh, nás o tom prosím informujte. Ráda bych vás podpořila v jedné věci, a sice standardy v oblasti potravin eh, tady nejsou v rámci rámci eh, TTIPu možné žádné kompromisy. Já jsem si tady poznamenala tuto vaši větu a jsem velmi ráda, že jsem ji slyšela, protože je eh, zřejmé, že tady budete zastávat jednoznačnou linii. Já si myslím, že musíme eh, tady být v tom semknutí a musíme zachovat standardy pro potraviny, které máme. Děkuji. Děkuji, pan posel Andriu. Oui, merci, Poslanec Andrew, děkuji, pane předsedo. Já Eh, bych chtěl zmínit dvě témata, a to je eh, vysledovatelnost. Vysledovatelnost masa eh, v těch vyrobených výrobcích. 90% spotřebitelů to chce. Chtějí to i lidé z profese. Takže vy tady hovoříte o nákladech u těchto zpracovaných výrobků, ale studie z roku 2013 která, které si objednala komise, tak ty lze eh, spochybnit, protože teď eh, v podstatě bychom měli mít nové studie, které spíše dávají za pravdu eh, spotřebitelům. Pokud jde o tu bakterii na olivovnicích, víme, že to je velký problém s kontrolou dovážených rostlinných mm, komodit, takže komise pořád to odmítá, nechce změnit strategii kontrol v Unii Mm, poněvadž tato eh, Xylella fantozia, tato eh, fastidizio, tato mm, bakterie, tak ta v podstatě mm, ta je vázána na eh, hmyz na olivovnicích a ta, to, to páchá obrovské škody, jak víte. Pani posluch Schleier. Pani, paní Schleier, děkuji, paní, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu komisaři za to, Eh, jak vyjednával o ruských potravinách a nyní k antibiotikum. Použití Antibiotik v Nizozemsku se podařilo snížit na polovinu, to znamená, že eh, jsme pionýry na tomto poli. Nicméně se ptám, jestli bychom neměli vytvářet ještě další tlak. Eh, paní Kramer hovořila podobně. Je to tedy vedoucí Združení pro zdraví zvířat. E, to znamená, že je to prioritní záležitost v rámci zdraví zvířat a my se tím musíme zabývat je nepochybné, že e, nějakou cestu nalézt musíme, protože musíme zvířata léčit. To znamená, že se ptám, jaké řešení vidíte vy, e, protože tu otázku řešíme všichni. Děkuji, paní Meliu. Děkuji panu komisaři za to, že mezi nás dneska přišel a děkuji mu za velmi podrobný úvod. Děkuji za to. Mám dvě otázky. První otázka se týká použití antibiotik eh, při chovu zvířat. Pan Des řekl, že Německo disponuje pečlivým monitoringem, to znamená, že přesně víme, kdy, kde, jak se eh, léčí zvířata antibiotiky. Ptám se, jestli komise uvažuje o tom, že by se tento tento monitoring rozšířil na celou Evropu, tak aby vznikl evropský monitorovací systém a díky tomu bychom mohli lépe reagovat. Druhá otázka GMO. Sám jste byl účasten těch jednání. Já vám explicitně děkuji za uh, vaši za váš přínos. Eh, máme dobrá pravidla týkající se opt-out, nicméně jsou tu stále ještě problémy s ekologickým zemědělstvím a použitím krmiv eh, z GMO. Ptám se, jestli eh, s ohledem na všechny problémy, které to způsobuje, se uvažuje o nějaké kontrole nebo o nějakém označování. Co na to říká komise? Pan posel Sebastia, bardzo proszę. Pan Sebastia, prosím. Muchas gracias, señor presidente, señor... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři otázky týkající se pohody zvířat. Za prvé, všechny členské státy neplní řádně aplikaci z, e, z roku 2009, e, pokud jde o porážku zvířat. Zde jsou velké pochybnosti i pokud jde po e, používání CO2, například při usmrcování zvířat. Zatím tady toto není eliminováno a není to plněno. Takže já se ptám, jak to bude s otázkami porážky. Potom doprava, přeprava zvířat. Zde Eh, ty Eh, delší a delší trasy. Ty rostou v Evropě, takže je třeba to omezit na méně než 8 hodin, bylo řečeno. A potom hovořilo se o Chile a o té eh, Xylella fastidiosa. To je velký problém, tedy především pro producenty olivovníku, ale také i, eh, také i ty citrusové plody. Ty také hodně produkujeme, to se tady hodně i konzumuje v parlamentu, takže tady máme velký problém s, s obchodem s Afrikou. A můj kolega Rans hovořil o tom, za zamezíme eh, dovoz eh, z těchto zemí, to je asi nezbytný krok, první krok, abychom zarazili tuto nákazu. Děkuji, pan posel Dortman. Dortman, děkuji, pane komisaři. Já jsem chtěl položit otázku týkající se TTIPu. Já jsem byl minulý týden s výborem Envy eh, ve Washingtonu a mimo jiné jsme diskutovali o tom, že američané nejsou ochotni nás, Evropané, chápat jako jednu, jednu unii. Právě pokud jde o bezpečnost potravin, považují nás za jednotlivé členské státy. Uvažují uh, na úrovni jednotlivých členských státech, eh, států. To se týká eh, dovozu například z Irska nebo z jiných zemí, dovozu eh, hrušek a dalších výrobků. To znamená, že zjistili, že mezi našimi zeměmi jsou někdy větší rozdíly než, než mezi zeměmi Spojených států. Nás by nenapadlo Mm, zacházet s jednotlivými státy Spojených států různě. To znamená, že se ptám, jaké možnosti tady vidíte, pokud jde o uznání celoevropského systému, protože pokud jde o bezpečnost potravin, tak je to ústřední věc. Děkuji. Pan posel Buda, Vatmuš. Pan Buda, prosím. Pane comisar, a vorbit foarte bine despre pesta porcina, anumite bolale ale Pane komisaři, vy jste hovořil o e, tedy různých tedy bakteriích, které napadají olivovníky a o dalších e, chorobách. A máte nějakou strategii, pokud jde o e, katarání horečka ovcí. Takže to hodně napadá i ovce na východě a na jihu Evropy a také i Eh, zde eh, i tento rok budou pokračovat velké ztráty a je třeba se na to podívat i v souvislosti s ruským embargem, kdy bude docházet k více a více krachům kvůli tomu u našich producentů. Pani posel Guidara, Děkuji, pane předsedo. Za prvé já eh, chci se omluvit. Já jsem Eh, přišla pozdě, chtěla jsem si vás skutečně vyslechnout, ale nesmím promrhat tuto příležitost teď, poněvadž já jsem tedy eh, pravodajkou, která se týká eh, pro agendu léčiv a takže já mám takovou otázku. Pane komisaři, komise předložila změnu nařízení z roku 2004 726 mm, jde o kontrolu veterinárních léčiv a to se má oddělit od humánních léčiv. Mm. A nemyslíte si, že toto oddělení je v rozporu s principem zdraví a že to bude znamenat riziko, že se zhorší kvalita? Uh, a bezpečnost eh, veterinárních léčiv a hlavní aktivní látky ve finále jsou stejné jako ty, které se používají u humánní medicíny. Také i ta mm, mm, iniciativa oddělit to a vytvořit specifickou agenturu pro veterinární léčiva. Jaký je důvod pro to? Jak mi to můžete vysvětlit? Eh, jaké jsou důvody eh, toto oddělit, eh, protože to ani odborníci nechápou. Já jsem španělka a samozřejmě nám leží na srdci právě ksilela a o tom již hovořili kolegové. A já se ptám, budou kontroly navíc do budoucna, než k tomu, co již máme? Děkuji. Ostatní v diskusi pan posel Federlej. Děkuji a poslední pan Federle. Tack herr ordförande och tack, tack också kommissionär Andrio Kaitis för att du så tydligt fokuserar. Děkuji, děkuji pane komisaři, že jste tak jasně zdůraznil problematiku e, rezistence na antibiotika. Vy jste hovořil o celé řadě otázek. Já myslím, že je třeba trochu rozšířit si celou perspektivu, jakožto komisař. Jak si myslíte, že budete moci i reagovat na mezinárodní scéně, poněvadž tady máme celou řadu různých organizací, které chtějí upravovat spotřebu antibiotik, ale také víme, že i eh, eh, že to se netýká jenom Evropy, ale především třeba Číny, Indie. A je třeba tedy asi Eh, jak chcete tedy ovlivňovat diskuze na mezinárodní scéně? To je první otázka. Druhá otázka. Nyní se plánuje, že se přijmou určité iniciativy pro vytváření nebo tvorbu nových vývoj nových antibiotik a chcete je nějak upravit právně. A jak tedy eh, podpoříte tento eh, výzkum, aby to mělo pozitivní dopady pro zdraví lidí i zvířat? Sálí. Bardzo Państwu dziękuję. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků. Děkuji všem za vaše příspěvky. Nebudu eh, vám všem děkovat jednotlivě. Pane komisaři, dám vám slovo. Druhá věc se týká bakterie Xylela. Děkuji. Především chci říci, že za tak krátkou dobu, jakou mám, nemohu odpovědět na všechny otázky. Protože ty otázky potřebují, vyžadují podrobné odpovědi. Co se týče Xilely, tak Ehm, po našem jednání zodpovědné osoby z DG Sante budou připraveni eh, do, toto projednat do větších pro, podrobností. Všechny otázky, pokud nebudete proti, tak bych odpověděl písemně, protože i pro mě je to důležité um, s vámi komunikovat. Začnu od začátku. Otázka pana Dese. Vy jste zmínil antimakrobiální rezistenci jako lékař Mm, mm, mohu jenom zdůraznit význam boje proti antimikrobiální rezonanci, Je to důležité téma. Chci říci, že bych si přál oba, obě strany, jak eh, humánní, tak veterinární eh, stránku, všechny složky, protože mu, podle mého názoru musíme vytvořit komplexní strategický přístup používání antibiotik který by se týkal všech řetězců od eh, zvířat po člověka. Samozřejmě někdy, nebo je, je nutné zajít, začít společ, společnými údaji, společnou registrací informací, eh, jak humánní, tak veterinární strany. Jsem připraven mm, jednat o antimikrobiálních politikách, jak víte, nyní revizujeme pětiletý akční plán proti antimikrobiální rezistenci. Jak víte, bylo to publikováno 26.2. letošního roku. Chci říci, že z mého hlediska bych chtěl vyvinout komplexní Eh, mm, přístup, jednotný přístup používání eh, antibiotik. Nedokážu si představit, aby to bylo oddělené pro humánní i veterinární stránku. Bylo by hezké například, aby každý rok bylo prohlášení v Evropské unii o stavu zdraví, kde bychom se shodli na nějakých indikátorech, na některých tématech, jako jsou antimakrobiální otázky a podobně. A samozřejmě mm, s tím, že by, abychom měli možnost vidět, jak si stojíme, abych, zas, byli schopni postupně redukovat používání antibiotik. Eh, redukce používání antibiotik Eh, to je třeba nejenom monitorovat, ale také měnit metodologii. Zakazovat používání antibiotik v prevenci. A samozřejmě podporovat vývoj nových léčiv, nejenom antibiotik. Musíme Eh, podporovat i oblasti vývoje, jak eh, výzkumu v této nové nových nástrojů. Bylo by hezké tedy najít nějaký společný přístup a jsem připraven komunikovat společně s mém DG, s specialisty na veřejné zdraví, eh, veterinární úřady, abychom byli schopni prezentovat společný akční plán a podpořit členské státy, aby se tím řídili. Vy jste zmínili dobré příklady z Německa. Já jsem byl v Nizozemí a viděl jsem eh, tam, tamnější dobrou praxi, možnosti eh, společných dat pro používání antibiotik na všech um, farmách a podobně. Samozřejmě mm, to, nemocnice jsou připraveni spojit cíle. Chceme eh, být velice aktivní v praxi, v terénu, hledat praktické možnosti, jak dosáhnout pokroku s cílem snížit používání antibiotik Co se týče otázek, které eh, pana Vojcechovského, co se týkalo studie na eh, téma porážek, um, Evropská unie povoluje porážky a zdojících mm, zvířat eh, při respektování Eh, svobody vyznání, které je v chartě základních práv. Samozřejmě členské státy jsou zodpovědné, jsou tady výjimky. Um, strategie pro blaho zvířat od roku 2012 do roku 2015. V této strategii komise eh, udělala studie týkající se poskytování eh, relevantních informací pro spotřebitele. Ta studie je nyní dokončena a v této fázi není jasný důkaz, že výjimka je exkluzivně využívána v Evropské unii, protože jsou velice omezená data. Velice omezené údaje jsou k dispozici na toto téma a musíme všechny údaje sledovat. Co se týče issues. Uh, plánovaných uh, zdravotních otázek Pedro Garcias uh, položil otázku na Xylelo Evropské unie. Nesmíme podceňovat um, ochranu rostlin. Musíme přijímat proaktivní přístup, včetně um, nových postupů členské státy nyní hledají vyvážený přístup eh, vůči třetím zením pro export eh, širokého spektra plodin, eh, ovoce a zeleniny. Um, doufám, že musíme být, no, domnívám se, že musíme být proaktivní v oblasti um, och, zdraví rostlin. Některé mají, eh, země mají určitý systém ochrany, jiné země mají jiné systémy. V kompromisním návrhu je jasné, že musíme být aktivní, pokud vidíme země, kde je riziko, musíme jednat, musíme zakázat dovoz těchto zemí. když mluvíme o klonování. Samozřejmě labeling of meat from uh, offspring. Uh, označování masa sklonovaných uh, zvířat. Ty návrhy eh, zohledňují různé zájmy, přičemž eh, v rámci právního řádu Evropské unie označování eh, masa z mm, potomků klonovaných zvířat. Bylo, tam bylo rozhodnuto, že praktická proveditelnost těchto opatření by měla být zkoumána. Vím, že DG Agri zahájila studii o označování produktů, eh, pro, produktů z klonovaných zvířat a jejich potomků v prosinci 2014. Potomky klonovaných zvířat eh, nevyvolávají problém v oblasti bezpečnosti potravin nebo bezpečnosti eh, ochrany zdraví, protože jsou si chovány konvenčními e, postupy. Pan Tarabela zmínil e, označování původu. Samozřejmě označování původu je téma, mnohoznačné téma, je tam, které může mít dalekosáhlý dopad podle e, zastávajícího ekonomického klimatu je povinností komise zajistit rozhodování na základě důkazů v otázce povinného značování původu. Komise bere uh, úvahu požadavek Evropského parlamentu povinné označování a to uh, eh, ovlivňuje další postup. Přípravné práce ukazují, že to může být nákladné, v, některé, v případě něk, pro některé operátory a kontrolní orgány, proto komise Mm, považuje za nutné pokračovat v úvahách na toto téma a hledat přiměřenou cestu, jak postupovat dál. Otázka otázky k anti, eh, k rezistenci na antibiotik a samozřejmě je eh, třeba podniknout opatření eh, proti těmto patogénům stejně jako přenosných chorob zvířat a za, být aktivnější v oblasti prevenci. Ehm, zákon o zdraví zvířat bude by mělo podpořit um, status veterinárních léčiv, včetně antimikrobiálních přípravků. To je ovšem jenom jeden z prvků uh, boje proti uh, antimikrobiální rezistance. S, uh, proto bych byl proti některým pozměňovacím návrhům, které omezují regulaci veterinárních léčiv. Vy jste mnozí z vás zmínili, že antimakrobiální otázky musíme projednávat na mezinárodní úrovni. Ano, já si nedovedu představit, že bychom bojovali proti antimikrobiální rezistanci bez toho, aniž bychom tyto otázky otevřeli ve VTO, VHO, eh, ve Eh, nebo na úrovni Organizace pro eh, zdraví zvířat a celé řadě dalších mezinárodních for, protože když mluvíme o třetích zemích Číně, Argentíně, Brazílii, tak to musíme otevírat, musíme s nimi jednat o našich vztazích s třetími zeměmi. Musíme tyto otázky tedy otevřít, mluv, musíme mluvit o našich vysokých standardech um, bezpečnosti potravin a na úrovni VHO probíhá konference o globálních politikách proti antimakrobiální rezistence. Já chci říci, že my budeme tyto diskuse sledovat a uvidíme, jak, zda budeme schopni dosáhnout pokroku na mezinárodní úrovni. Když mluvíme o TTIP a samozřejmě o tom, co, čeho lze dosáhnout mm, ve vztazích mezi USA a EU, my nevyjednáváme standardy. To prostě není k jednání. My nejsme připraveni jednat o našich standardech bezpečnosti potravin. Vy jste zmínili, že USA nemůže akceptovat Evropskou unii jako celek. Pro nás je e, klíčové, aby USA akceptovali Evropskou unii jako jeden celek a ne, ne jednali tedy eh, člen, USA s členskými zeměmi jednotlivě. To by zničilo náš vnitřní trh a společnou zemědělskou politiku a společné standardy. Samozřejmě z naší strany Když mluvíme o fitosanitárních opatřeních, tak chceme zachovat vysoké standardy a vyslat jasný signál do USA, že naše standardy a Evropská unie jako celek jsou klíčové pilíře, toho, na kterých budeme vést náš dialog. um, reprodu, reprodukční materiál rostlin. Komise v únoru 2015 stáhla svůj návrh. Některé problémy související s existující legislativy byly identifikovány v hodnocení z roku 2007 až 2008, ale některé nevládní organizace spochybnily um, rigiditu současné legislativy co se týče drobných producentů a tradičních um, druhů. Ty nevládní organizace, které jsou pro diskusy o novém přístupu k reprodukčnímu materiálu rostlin, my nyní jednáme se všemi aktéry o tom, jak postupovat dál. Jsou dvě možnosti. Jedna možnost je obnovit nebo hledat možnosti, jak obnovit předchozí návrhy komise některé eh, věci změnit s eh, možností vypracovat hodnocení dopadů v těch, eh, v případě těch změn, anebo přijít s novou koncepcí, která nám umožní dělat nové hodnocení dopadů. To by samozřejmě vyžadovalo čas, minimálně dva a půl roku. Co se týče during the week eh, and, and, and, during the weekend Media report about the proposals of the International Agency for Research. Eh, se týče glyfosit, glyfosit, um, co se týče jeho klasifikace jako pravděpodobně karcinogenní látka, eh, mm, tato látka se používá mm, široce, včetně některých GMO plodin. Nyní se je předmětem zkoumání povolení vyprší 31.12.2015. Pesticidy jsou vždy hodnoceny uh, předtím, než začne peer review, které nyní probíhá, mělo by být dokončeno do srpna 2015. Uh, ehm, byla závěrem eh, obsáhlé studie bylo, že tato látka nebude považována za eh, karcinogenní. V roce 2016 proběhne další hodnocení existující legislativy. Nikotinoidy. Neexistuje hodnocení dopadů, nebo nepředpokládá se, EFSA eh, za, mm, publikovala veřejnou výzvu k hraním údajů. Až proběhne analýza, pak se teprve rozhodne, jaké budou další kroky. Uh, Co se týče o pohodě zvířat, o antibiotikách, mnoho věcí se dosáhnout na národní úrovni. Já jsem sám navštívil hmm, farmu v Nizozemí, kde se omezují antibiotika. To jsou příklady, které lze rozšiřovat a který, které lze následovat. Samozřejmě jsem připraven zodpovědět na všechny vaše otázky písemně. To je naše povinnosti. Děkuji. Vás przepraszam, paní komisarzu, ale i tak... Děkuji, děkuji, pane komisaři. Omlouvám se, ale máme skutečně málo času. Nicméně vám děkuji za to, že jste eh, velmi přesně odpověděl na zadané dotazy a ten zbytek, jak jste řekl, prosím, zodpovězte písemně. Všichni víme, že otázky na pana komisaře se budou objevovat neustále a že také budeme moci neustále klást, protože pan komisař je otevřený, eh, pokud jde o naše prozby a naše očekávání. Musím říci, že v tuto chvíli se to týká nejrůznějších témat a také nejrůznějších hrozeb. Jsou tu nemoci, ať už v jižní nebo v severní části Evropy. A jednání se zkrátka vedou. To znamená, že je dostatečné množství témat, o, které, o kterých bychom spolu mohli hovořit a já doufám, že tedy budeme eh, spolu i nadále v kontaktu. Tím tedy mohu ukončit tento bod. Ještě jednou eh, děkuji panu komisaři za jeho příspěvky a eh, nyní tady bude následovat minutová přestávka, tak abychom se mohli s panem komisařem rozloučit. Děkuji. Přechodíme do punktu 5. Vystoupení komisí v Ale tím se už dostáváme k bodu číslo 5 našeho dnešního pořadu jednání a omlouvám se, říká pan předseda. Paní Neuchl, vy jste měla nějakou poznámku k pořadu jednání. Dámy a pánové, Přestávka skončila, byla to pouze technická přestávka, takže prosím zachovejte klid a posaďte se. Eh, vážený pane předsedo, já bych eh, měla žádost prozbu na vás a na, na paní Kestinger, která je spravodajkou, pokud jde o lesnictví. Já jsem stínovou spravodajkou a je to tak, že k té nové strategii EU eh, e v oblasti lesnictví dorazila celá řada pozměňovacích návrhů a stínoví spravodajové jsou trochu nespokojení. Máme pocit, že bychom na to potřebovali více času. Eh, prosím vás tedy, pane předsedo, a také vás, paní Kestinger, jestli by bylo možné to hlasování hlasování odsunout. Vidíte, že už teď máme velký sklus, to znamená, že pokud bychom to odsunuli, tak eh, já bych za to byla velmi ráda a myslím si, že nejen já, že i ostatní eh, mají podobné přání. Paní poslankyně, eh, to samozřejmě nezáleží pouze na mě. Jde také o procedurální záležitosti. Musíme dostat postupu. A proto se ptám, jestli jsou tu další poslanci, kteří s touto žádostí souhlasí. Pokud ano, tak prosím eh, dva další poslance, kteří s tím souhlasí. Dobře, to znamená, že máme dva a celkem tedy to podporují čtyři poslanci. Jak se ptá, já se ptám, jaká je eh, pozice koordinátorů, protože k tomu samozřejmě potřebujeme i souhlas koordinátorů. Eh, paní Kastinger, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem trochu udivena tím, že paní Neuchl tu práci nestihla. Eh, dovolím si eh, připomenout, že komise předložila tuto strategii, že v září roku 2013. To znamená, že Evropský parlament k tomu přijal zprávu z vlastní iniciativy již v minulém legislativním období. Zdá se, že to nestačilo. V září loňského roku jsme začali s touto zprávou. Máme 460 pozměňovacích návrhů, to je pravda. Nicméně bych ráda eh, řekla jednu věc, a sice jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, není to legislativní zpráva. Eh, stínový, sprav, stínová zpravodajka eh, za eh, z SAD do toho byla vždycky zapojena, neměla vždycky čas se dostavit na schůzky, nicméně si myslím, že se nám podařilo formulovat kompromisní pozměňovací návrhy, celkem jich bylo 29. Já si myslím, že to je dobrý výsledek, pokud je o to, že je to zpráva z vlastní iniciativy, to znamená, že bych byla ráda, kdybychom zítra přeci jen hlasovali, v pátek eh, minulého týdne tedy byl, byla lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. SAD předložila 20 pozměňovacích návrhů. My jsme se tedy snažili je do toho všechny zapracovat. Skutečně jsme se snažili zohlednit i eh, názor eh, paní stínové zpravodajky Neuchl. Samozřejmě, že v demokratickém režimu není možné zohlednit úplně všechno. Nicméně si myslím, že se nám podařilo vytvořit zprávu dobrou a čtivou. čtivou. Není podle mě e, smysluplné, abychom to hlasování odkládali. To znamená, že prosím paní kolegyně, abychom zítra tedy mohli hlasovat, protože už jsme tak, i tak ztratili hodně času. Byla bych ráda, kdybych bychom ocenili práci sekretariátu, protože právě sekretariát tady pracoval pod velkým časovým tlakem a snažil se zohlednit veškeré pozice. Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že to je zpráva z vlastní eh, iniciativy, že to není legislativní zpráva, to znamená, že vás prosím, abychom o tom hlasovali a eh, abychom to tedy posunuli i do plenárního zasedání ve Štrasburku a abychom tedy ukončili eh, pozici parlamentu v této věci. Děkuji, já nebudu otvírat diskuzi na toto téma, ale přihlásila se paní uh, Miller. Děkuji paní Kestinger za skvělou práci zpráva e, jako taková je skvělá, musím říci, že je vyvážená a že v tuto chvíli e, jsme uzavřeli intenzivní práci, která trvala několik týdnů. Je to vydařený kompromis, setkali jsme se několikrát a snažili jsme se velmi intenzivně pracovat na těch kompromisních e, pozměňovacích návrzích. To znamená, že ten výsledek, který máme v tuto chvíli na stole, je velmi vyvážený, rozsáhlý a podařený a já vás tady žádám, abyste to nestahovali, ale abychom skutečně zítra hlasovali. My e, jsme k tomu ochotní, všichni jsme na tom pracovali společně a myslím si, že se nám podařilo tedy přijmout celou řadu kompromisů a dostat do toho i některé věci, které třeba e, za mě e, byly poměrně obtížné. To znamená, že si myslím, že bychom o tom hlasovat měli. Dobře, zítra tedy zasedání, za, začíná naše zasedání výměnou názoru s komisařem Hogenem. To znamená, že tady budeme přítomni všichni a to znamená, že bychom mohli hlasovat předem o této věci. Ještě před výměnou názoru eh, s panem komisařem o tom budeme hlasovat. Prosím, paní Kastinger, ještě jednou. Dovolte mi, abych tomu položila ještě jednu procedurální otázku. Můžeme eh, kdykoliv během zasedání požádat o to, že se něco odloží, protože já si myslím, že už jsme dlouho věděli, kdy se o tom bude hlasovat. My jsme od počátku do toho byli zapojeni, měli jsme ten harmonogram, ty lhůty. Eh, to znamená, že osobně nevím, nevidím důvod pro to, proč bychom o tom neměli hlasovat. Dodrželi jsme veškerý postup, veškerý harmonogram a sekretariát tady odvedl skvělou práci. Nepropásli jsme žádné lhůty. Nemyslím si, že se do čtvrtka eh, v těch eh, hlasovacích seznamech něco změní. Já si nemyslím, že toto je správné chápání demokracie, protože se domnívám, že jsme na tom pracovali dostatečně a že je to zralé na to, abychom o tom zítra hlasovali. Děkuji. Možná, že by se mohl krátce vyjádřit sekretariát. Předsedo, abych zareagoval na otázku paní Kestiger. Ano, odstavec 4 nařízení stanovuje možnost požádat uh, o hlasování, eh, tedy hm, to jsou pravidla, která se analogicky aplikují na plénum. Samozřejmě tři poslanci to musí podpořit, ale poněvadž se není eh, konsenzus o odložení hlasování, tak teď bychom měli hlasovat o tom, zdali budeme hlasovat. Eh, takže to, co právě navrhl pan předseda, zítra v 9 hodin ráno budeme hlasovat o tom, zdali ano nebo ne. Lze hlasovat odpoledne ve 3 hodiny o této zprávě o lesnictví. Už paní posel Neuchel nechce zabrat głos. Myslím, že... Ano, paní Neuchel, chcete ještě slovo? Tak. Dobře, ne, tak děkuji. Takže teď víme více, jsme poučení a můžeme přejít k bodu 5, což je prezentace komise o xylele fastidioze. A zde bych chtěl dát slovo zástupci komise a apeluji na vaši stručnost, protože již jsme dostali spoustu informací na toto téma od pana komisaře eh, i v rámci diskuze, takže stručně, prosím. Děkuji. A kdo zastupuje zde komisi? Pan Flu? Tak máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji. Ano, tak již pan komisař jste eh, um, eh, i ukázal, eh, jak škody může napáchat tato choroba. A tato choroba poprvé byla, se dostala do Evropy teď a nyní e, zasahuje olivovníky v Apuli na jihu Itálie. Itálie toto nahlásila, tento výskyt nás nahlásila komisi v říjnu 2013 a Eh, kdy došlo k prvnímu potvrzenému případu výskytu v EU a eh, v roce 2013 eh, v Dubnu jsme přijali naléhavá opatření, která následně byla dále detailně rozpracována a pozměněna v červnu 2014. A tato opatření znamenají eh, striktní požadavky eh, týkající se pohybu těchto rostlin směrem do EU a identifikace kontrol, zvýšení kontrol a vymícení všech nakažených eh, rostlin. Takže to i na základě prohlášení, které jsme dostali od příslušného orgánu pro bezpečnost potravin. A od té doby komise provedla dva audity Eh, veterinární a eh, úřad navštívil region v roce 2014, potom v listopadu 2014 byla druhá návštěva. Bohužel závěr je, že situace je dramatická, zhoršila se a od první eh, mise v únoru 2014 ta situace se zhoršila dramaticky. Také i cílem našich opatření Eh, bylo tedy vymítit tuto chorobu a zjištění nám ukázala, že příslušné orgány se zaměřují na to, jak pouze zachovat pod kontrolou tuto chorobu. Eh, to nám potvrdil velice omezený počet olivovníků, které byly eliminovány. Je jich pouze málo. Bohužel nedávno Itálie nahlásila další výskyt mimo oblast, kde byla poprvé zjištěná tato choroba a podle příslušné legislativy tedy Itálie vymezila tyto oblasti, nyní je to v, v provincii Brindisi, tam také první výskyt a ukazuje se nám, že tato choroba se dostává z té původní lokality výskytu dále. A kromě toho kromě toho prvního prohlášení v roce 2013, tak příslušný orgán e, i vydal e, další hodnocení e, s tím, že i zde je možné riziko i pro citrusové rostly, stromy a vinou révu asi 200 druhů možných může být postiženo, což je daleko více, než jsme původně pokrývali v tom našem původním opatření. A také i Eh, mm, mm, zatím jsme sice nezjistili tuto chorobu, tento výskyt u citrusových eh, eh, stromů či vinné révy, ale mm, zjistili jsme, že bakterie se šíří a i jsme zjistili, že v Itálii přijali celou řadu opatření, včetně i vyčlenění finančních prostředků a když se podíváme na výsledky do posud a e, šíření choroby, tak je otázkou, zda to stačí na prevenci dalšího šíření této nákazy. Nyní jsme ve stálem kontaktu s italskými úřady a snažíme se nalézt nejlepší řešení a ve čtyřech měsíc, v, v posledních čtyřech týdnech jsme se třikrát sešli s italskými úřady na toto téma. Na základě těchto nových zjištění na základě i nového stanoviska agentury EFSA. Nyní revidujeme naše opatření, naléhavá opatření a mohu vás ujistit, že seznam potenciálních eh, rostlin eh, podle agentury EFSA eh, se rozšířil. A ten seznam tedy možných rostlin bude tedy ha. a bude, no, to je, no, teď, to, a takže to takže my samozřejmě i, e, samozřejmě i se e, zabýváme tím, jak je to ve třetích zemích. A pro vaši informaci, Eh, tedy byste měli vědět, že vedeme technická jednání se členskými státy, eh, která budou pokračovat i na konci tohoto týdne a podle výstupu této diskuze tak eh, očekáváme, že se bude hlasovat o dalším zintenzivní mm, mm, těchto opatření ve stálem výboru na konci dubna. Komise dostala celou řadu odpovědí, na které ne, otázek, na které nemohla odpovědět vzhledem k časovému tlaku i třeba na téma výzkumu. Zde jsme tedy eh, v kontaktu s komisaři pro zemědělství i výzkum a snažíme se, aby se to pro ně stala vysoká priorita a výzkum eh, ksilely eh, se bude považovat za prioritu. Ještě se to ale musí potvrdit. Potom zde slyšeli jsme otázku ohledně kompenzací a tady naše stávající legislativa k dnešnímu datu neumožňuje, abychom kompenzovali eh, pěstitele kromě výdajů eh, spojených s vykácením těchto stromů. Eh, takže mm, mm, my se snažíme tedy i ale eh, eh, nalézt možnosti, jak pokryt jejich dlouhodobé finanční ztráty. A samozřejmě teď, pokud máte otázky, tak rád na ně zodpovím. Thank you. Děkuji. Děkuji, za pevné pytání. Będu... Děkuji, jsem si jist, že budeme mít otázky. Máme zde několik lidí na seznamu a prosím stručně paní Harens Garcia. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Od roku 2012 řešíme tuto otázku Sireli fastidiosi a je to, vidíme, pořád dramatičtější a mm, pro naše zemědělce. Já jsem byla v Kordobě před pár týdny, kam mě pozvala asociace španělských zemědělců spolu s evropskými experty. Jsme tam byli na toto téma se podívat a v Kordobě mají obrovské starosti. A já bych vám chtěla říci, že skutečně u nás eh, všichni zemědělci tam jsou velice zneklidněni kvůli této bakterii, která způsobuje sanitární problémy, ale především ohrozuje celé Středomoří. Já si myslím, že od roku 2012 eh, se toto téma vleče a dnes jsme v roce 2015 a pořád ještě o tom mluvíme, protože zde jsme přijali málo opatření eh, a mm, samozřejmě Eh, pokud eh, se tato nákaza šíří, tak ta se šíří, protože jsme nedělali, co jsme měli. A zde eh, třeba i Itálie tedy navrhuje určitá opatření, ale ta nejsou dostačující, jak se ukázalo. A v, lete, v letech 2002-2007 jsme dovezli 5 milionů z druhů ze zemí, kde tato nákaza se vyskytuje. Takže já bych ráda, aby Evropská komise vytvořila pozitivní seznam zón, ze kterých lze či nelze dovázet, dovážet, tedy jasný seznam. Stejně tak, jako to máme u chovu zvířat, tak abychom se vyhnuli novému výskytu této bakterie. A já chci, aby nám komise řekla, co můžeme udělat teď, abychom se vyhnuli tomu, že tato nákaza se bude šířit po celé Evropské unie kolem středého, celého středozemního moře. Děkuji. Oui, merci, euh, monsieur le... No, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme vystaveni dalšímu dalšímu sanitárnímu problému a opět se klade otázka kontroly rostlin dovážených do Evropské unie. O tom eh, jsme hovořili s panem komisařem také. To není žádná novinka tady. Tím jsme se již zabývali za předchozího období v rámci zprávy Fašman. A poté v diskuzi, kterou jsme vedli poté v rámci této zprávy, tak já jsem eh, vyjádřil politování v tom, že naše kontrolní strategie nefungují a že nechrání Evropu Mm, dostatečně nechrání území EU proti vstupu nových škůdců ze třetích zemí. Já bych chtěl tady vyjádřit politování, že komise nehodlá změnit stávající systém, nehodlá to legislativně upravit. A já i jsem tehdy navrhl prostřednictvím pozměňovacích návrhů, abychom měli novou kontrolní strategii, která bude spíše preventivní a bude vycházet z analýzy rizik a bude to v souladu s mezinárodními umluvami na ochranu rostlin a s našimi sanitárními a fitosanitárními dohodami v rámci VTO. A já mám teď dvě otázky na komisi. Za prvé, zdali komise, já jsem pochopil, že se tímto zabývá, ale ptám se pořád, ještě nech, je to stejná logika, že nechcete měnit, měnit nic ve strategii kontrol a pokud jde o ty kompenzace, zde já se také ptám, jak hodláte konkrétně řešit tuto bakterii Xylla fastidiosa, která na olivovnicích se přidává k dalším eh, parazitům a to je hm, tedy ten olivovníkový škůdce, který sám již páchá velké škody na sklizně, eh, protože my zde máme technická řešení, přece nepovolovat, že se nepovolují určité, eh, tedy určité určité eh, látky, herbicidy jako amoniak. Děkuji, pan Dante. Oui, merci. Eh. Ano, děkuji panu zástupci komise za toto expoze. A já jsem se dozvěděl, že i některá území ve Francii jsou eh, poškozená, ne olivovníky, ale kvůli tomu, že tato bakterie se šíří na vinou révy a na citronovníky také. Pokud je o vinou révu, tak zdá se, že to existuje již na Korzice. Naštěstí tedy v vozovkách je to ostrov, ale já se ptám, jak eh, rychle je komise ochotná přijmout rozhodnutí. Jak již řekli předřečníci, v takovéto situaci tady jde o rychlost a je třeba se vyhnout nějakému váhání. A já se ptám, máte nějaký harmonogram již? Děkuji, pane předsedo. Předtím eh, kolegyně Aranc hovořila o Kordobě. Já jsem z Andaluzie. A samozřejmě je to region, eh, kde se pěstují olivy. A eh, to je velice významné pro ekonomiku všech obyvatel v Andaluzii. A tudíž Velice nám leží na srdci právě tato situace a to, že neexistují e, kontroly a mm, zde my se bojíme, že se to dostane do jiných regionů, jako mého, či jinde v Evropě, jinam do Evropy. A zde nám to ukazuje, že je třeba i e, skutečně trvat na opatřeních. Já bych ráda tedy věděla, jaká opatření nebo co uděláte pro to, aby eh, mm, mm, ta, mm, ta, protože tato nákaza se sem dostala eh, přes Rotterdam, pokud vím, dovozy. A já si myslím, že je důležité, aby komise měla pod větší kontrolou nebo Eh, především konkrétní případy, jako v tomto, mm, v tomto jako konkrétní přístavy, pardon, přes které se k nám dostávají rostliny většinou. Takže bude to mít nějaký dopad na Nizozemsko, protože tam hodně se koncentruje tento kontaminovaný materiál, který potom se dostává do našich zemí. Kaputo. Ano, děkuji, pane předsedo. Xylella fastidiosa eh, ničí v podstatě celou zónu v Itálii a to především v Apulii. Já jsem si pečlivě vyslechl, co řekla nám komise, ale mám za to, že je, že chybí větší koordinace, ale i chybí společné akce Eh, eh, aktivity Itálie a komise nejsou řádně koordinovány. Vlastně i to jsme slyšeli od pana komisaře. Já si myslím, že tento problém se vymkl kontrole a já zde souhlasím s kolegou Andru, že je třeba urychlit eh, proto fázi přijímání rozhodnutí v komisi. Já jsem to i řekl jindy tady a mm, i zde podle studií skutečně je zde velké riziko, že dojde k šíření a že skutečně na to může zahynout zemědělství v některých významných regionech ústředom Zeměmoře. Samozřejmě k tomu je třeba i přijmout okamžité rozhodnutí, které mm, se eh, týká eh, tedy eh, zástavy šíření a potom je třeba se zaměřit na přijetí dlouhodobější legislativy. Děkuji. Paní Demato, Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám. Eh, možná, že eh, bych eh, měla hovořit delší dobu, protože jsem ze Saranta z Apulie a chci upřesnit, že skutečně tady jde o nejde eh, pouze o xylelu, ale je to širší problém. Pan eh, komisař italské vlády, který má řešit tuto ralhavou situaci, tak hovořil o plánu, který máme, který mm, obsahuje 3 eh, miliony euro a kde především jde o to vykácet tyto olivovníky a tam jsou dvě mm, tedy eh, dva termíny. První termín je pro, pro olivovníky, druhý je pro ty další postižené eh, ovocné stromy. Tady jde o to všechno kontrolovat, ale oni to chtějí kontrolovat chemicky te, a zabrátit tomuto v celé zóně. Jde o obrovskou zónu, eh, mm, jde o 50 km na, 10, na 15 km a mm, zde i my jsme měli plán z 25. března minulého roku a to je plán, ale který se opírá o nevědecké poznatky. Vůbec nebylo prokázáno, že tato bakterie Xylella fastidiosa, že je skutečně jedno, jedinou příčinou hm, této nákazy. Takže co všechno my chceme nebo žádáme, abychom měli jasné důkazy, poznatky, abychom měli vy přece v únoru jste tam vyslali delegaci expertů a dělali jste audit a to je zásadní, mít výsledky toho auditu. My zde máme i studie EFSI a Sanko, kde se ukazuje, že eh, vykácení asi to není jediné dobré řešení. A já tedy chci abyste prostudovali celou situaci, protože tady, eh, tam jsou i houbové eh, ne, choroby a další, takže jde o to pečlivě prostudovat, eh, mm, to, to, to se netýká pouze Apulie, ale prostudovat skutečné příčiny, abychom pochopili, že to je i bychom mm, e, e, e, abychom pochopili příčiny. A jak říkám, zde je třeba, aby to ale se opíralo o vědecké poznatky, aby to bylo vědecky posouzeno, protože jinak přece nemůžeme přehlížet tedy tyto různé příčiny a mm, jde o to mm, zaměřit se na prevenci, ale musí se opírat o vědu a je třeba, abychom my zde teď eh, ztrácíme ze zřetele tu pravou příčinu. A je třeba, abychom pochopili, že situace je velice vážná, ano, ale Itálie, italský stát konkrétně a především vědecky k tomu nepřistupuje. Tedy já chci, aby komise vzala pod kontrolu tuto situaci, abychom tam, abyste tam poslali nějaké mezinárodní experty a protože eh, především, abyste i spolehali na zemědělce, protože zemědělci dobře vědí, jak se starat o svoje pozemky. Situaci, dlatego předlužili jsme paní... Ano, Děkujeme, máme samozřejmě velké pochopení pro vaši situaci a proto jsme vám také poskytli o něco více času. Určitě máte možnost všechny ty skutečnosti komisi doložit. A nyní pan Ferom, prosím. Ano, tady hovoříme o metlu, která již poškodila miliony hektarů, 30 tisíc hektarů v Jižní Itálii a ukazuje nám to, že volný pohyb zboží může mít katastrofické důsledky. A právě podle toho, co jsme viděli, tak to, tam šlo o dovoz kávy z Kavstariky a tam, o tamtutě vznikl ten problém, tato bakterie, která se může ale i dostat na vinou révu. To již se stalo v Kalifornii. Také víme, že je velice těžké nebo nemožné vůbec bojovat proti této metle, poněvadž neexistují nápravná opatření, ani vědci nejsou schopni to zjistit. Pane předsedo, já si tedy myslím, že dnes je nezbytné, abychom zakázali veškeré dovozy eh, živých rostlin z eh, postižených zón, abychom i Eh, přes, abychom zarazili obchodování s olivovníky mezi členskými státy, ale především ze třetích zemí, aby se to přestalo dovážet. Děkuji, pan posud Tarabella. Děkuji, pan Tarabella. A, dobře, takže zde eh, já naváži na to, co jsme slyšeli a já bych chtěl eh, podpořit ty, kteří chtějí vědecké poznatky. Ano, situace je velice vážná, paní Dama to hovořila velice vášnivě, což je hm, samozřejmě pochopitelné, protože je z toho regionu, jsou tam v Apulii tedy olivovníky, které jsou třeba tisíci leté, ale hm, my, hm, mě napadá francouzské úsloví, to znamená na eh, velké nemoci máme mít velké léky. A takže tady se hovoří hovořilo tedy snad, že nešlo o kávy, kávu z Kostariky, ale o, o tedy mm, dekorativní rostliny. Já si myslím, že bychom měli zastavit eh, dovozy tohoto. A potom eh, vědecké poznatky, jak o tom hovořila paní Damato. Ano, je třeba, aby Evropská unie skoordinovala se lépe s členskými státy. A tady mě napadá, tím končím. Možná by bylo nutné v takovéto krizi mít systém jako ten, který máme na ochranu eh, spotřebitele, tedy RAPEX, Rapid Exchange. To znamená, jakmile vznikne problém, tak se musí hned intervenovat eh, a mm, rychle se reagovat. Eh, tady jde přece o rychlost, to je základní slovo. A závěrem Erik Andrie hovořil o fosfátech. Ano, možná bychom měli výjimečně povolit některé herbicidy, které jsou zakázány, protože tady je to nutné a je třeba tedy zastavit tu, tu nákazu a tedy povolit dovolit eh, toto a přijmout skutečně rychlá opatření. Děkuji. Děkuji. to, to też je příklad, že. Děkuji. Ano. Je to dobrý příklad toho, že ty žádosti by se tedy měly dostat k příslušným zpravodajům, to znamená, že bychom se tomu měli věnovat i nadále. V tuto chvíli předávám slovo zástupci komise a prosím ho, aby se k tomu vyjádřil. Slovo má tedy pan Michal Flu a prosím uh, stručně. Děkuji, pane předsedo. Jsou tu různé názory na jedné straně jste nás žádali, abychom jednali rychle, na druhé straně jste žádali, abychom zohlednili všechny vědecké informace. E, začnu tedy tou druhou možností. Oslovili nás různé organizace, které tvrdí, že mají nové vědecké informace hovořící o tom, že ta nemoc e, není dána bakterií Xylella e, fastidiosa. My jsme se e, tedy setkali s těmi organizacemi, jsme s nimi v kontaktu a žádáme je tedy o další analýzu, o tedy vědecký benchmark, tak abychom mohli tyto důkazy proskoumat a abychom tedy měli jasné stanovisko, které potvrdí, nebo nepotvrdí, že e, naše znalosti o xylele jsou správné nebo ne. A až tomu tak bude, tak můžeme přijmout definitivní kroky. Další věc, e, to znamená jasný harmonogram, dokdy budeme reagovat. Já už jsem řekl, že jsme tedy vedli prvotní diskuzi se členskými státy e, v rámci regulačního výboru Eh, tedy na základě této diskuze a na základě dalších diskuzí v komisi a eh, s italskými úřady počítáme s tím, že by nová opatření byla přijata do konce dubna. Celá řada poslanců hovořila o budoucích opatřeních, tedy co máme v plánu udělat. Já už jsem ve svém úvodu jasně řekl, že ta opatření posílíme, že tedy především významným způsobem rozšíříme oblast, která tedy musí dodržovat fitosanitární opatření. V tuto chvíli je to pouze region Apulia, Apulie, nicméně eh, a také Leče, nicméně budeme tuto oblast rozšiřovat, rozšíříme to i na další regiony. Ehm, musím tady jednu věc opravit. My jsme netvrdili jako komise, že je možnost tuto nákazu eh, eh, odstranit naprosto naprosto jí zamezit. My eh, se pouze snažíme omezit další rozšiřování této nákazy na další italské regiony, na další oblasti Středozemního moře a na další členské státy, samozřejmě v závislosti na dotyčné sklizni. Tato opatření počítají například s tím, že tu budeme mít širší nárazníkovou zónu, bude tu eh, povinnost odstranit zasažené rostliny, nebo tu eh, bude také další povinnost, a sice odstranit tedy rostliny z těch poměrně rozsáhlých nárazníkových zón ale je to nepochybně předmětem jednání se členskými státy, eh, hlavně s Itálií, které se to nejvíce týká. Další komentáře se týkaly toho, že bychom měli mít přísnější režim týkající se dovozu ze třetích zemí. Rád bych připomněl, že v tuto chvíli diskutujeme o eh, revidovaném režimu pro eh, dovoz rostlin eh, v dubnu roku 2014 právě Evropský parlament na plenárním zasedání diskutoval pro otevřený systém, který v tuto chvíli eh, funguje. Některé členské státy naopak žádali uzavřenější systém vůči třetím zemím. To znamená, že diskuze na toto téma stále ještě probíhají. Diskuze v radě ukázaly, že členské státy v tuto chvíli eh, se snaží o eh, vyvážený přístup, pokud jde o dovoz ze třetích zemí, že by tu tedy byly omez, byla omezení pro dovoz pouze těch nejrizikovějších eh, produktů, pro nejrizikovějších rostlin. Také tu Zaznělo, že se to původně rozšířilo z Rotterdamu, nicméně musím říci, že to není potvrzená informace, že se ta nákaza eh, původně rozšířila z Rotterdamu. Eh, komise objevila eh, tedy vzorky s xylelou fastidiozou. Je prokázáno, že systém tedy v minimálně v tomto ohledu zafungoval dobře. Tím jsem v podstatě odpověděl na všechny otázky, které tu zazněly. Děkuji. Děkuji. Pan Bové se přihlásil o slovo, prosím. Ano, omlouvám se. E, já jsem přijel Eh, se spožděním, protože můj vlak měl více než 90 minut spoždění. Já už jsem se na to komise ptal eh, písemně. Eh, musím říci, že situace se neustále zhoršuje, například i ve Francii, na Korzice, protože tady je jasné, že právě na Korzice jsou stromy, olivovníky, které, kterých se to také může týkat. A otázka zní, jaká drastická opatření je možno přijmout. Je potřeba přijmout účinná opatření, samozřejmě, že to musí fungovat i dlouhodobě. Například Austrálie, tady... Ta zakazuje veškeré rostliny a je třeba, aby komise zakázala tedy veškeré rizikové rostliny, aby se nedostávaly do Evropy. jinak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 požádat eh, komisi o informaci na úrovni celého parlamentu, protože nevíme v tuto chvíli, jaký bude dopad toho problému. Je třeba to monitorovat a proto požádáme komisi, aby to monitorovala. Co se týče dovozu osiva a rostlin, bylo velice důležité toto téma projednávat, jak jsem říkal. Vrátíme se k tomu e, problému, protože je to velice závažné téma. Nyní přejdeme k bodu číslo 6, veterinární léčivé přípravky. Body 6 a 7 budeme e, probírat na jednou. Jak víte, již jsme o nich mluvili, o těchto tématech. Byli tady, měli jsme prezentace komise, Pana, pan Andrej Reš eh, je prezentoval na naší poslední schůzi. Nyní, bude, nyní proběhne diskuse. Výbor Envy, eh, odpovědný výbor, my jsme pouze ehm, navrhovatele stanoviska. Pan Reš již mi, hovořil minule, měli bychom se nyní vrátit k ehm, daným nému tématu a já požádám naše poslance, aby se vzali slovo zpravodajové, eh, autoři stanoviska eh, a mm, paní Pausen, vy máte nějakou otázku, chcete promluvit teď nebo po diskusi? Nyní, nyní. Prosím, paní Paulsen. Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím, budu být velmi stručná. Je jasné, že Evropský parlament přijal v roce 2011 usnesení, ve kterém jsme dali jasně najevo, že Účinnost veterinárních léčivých přípravků, především antibiotik, je e, důležitá a že ji musíme zachovat a že musíme vytvářet a vyvíjet i další veterinární léčivé přípravky. Kromě toho jsme zdůraznili, že se musíme e, angažovat v tom, abychom nějak čelili odolnosti vůči antibiotikům. Téma AMR jsme dneska při rozpravě s panem komisařem slyšeli vícekrát. E, to se samozřejmě pěkně čte. Je pěkné vidět, že myšlenky Evropského parlamentu byly začleněny do eh, plánu komise, do akčního plánu. To znamená, že je tu zřejmá rozhodnost eh, v boji proti AMR, například článek 55. Tady je to naprosto jasně eh, dáno. Je to tedy návrh, který jde správným směrem, ale zároveň se domnívám, že tento návrh je e, zatím poněkud těžkopádný, poněkud vágní, není dostatečně přesný. Dovolím si to takto formulovat a myslím si, že tady ještě hodně co zlepšovat. Nicméně vás musím v tuto chvíli požádat o pomoc, protože pokud jde o byrokracii, tak e, nejsem velká specialistka. Není to obor mé působnosti nejsem v tom dobrá. Nedaří, nedaří se mi ten návrh koncipovat tak jednoduše, jak by bylo potřeba, protože si myslím, že eh, toto odvětví tedy potřebuje jednoduchou, jednoduchá pravidla, tak aby bylo možno provádět další výzkum a vývoj. Je to důležité, protože oblast veterinárních léčivých přípravků je eh, důležitá, ale zároveň je mnohem méně rentabilní než oblast humánní medicíny, humánního lékařství. To je vel, velký rozdíl mezi léčením zvířat a léčením lidí, to znamená, že tady důležitou roli hraje právě i rentabilita, ziskovost. Další věc se týká prodeje léčivých přípravků. Pokud tady provedeme nějaká omezení, tak je to na jedné straně velmi dobré, ale já jen těžko chápu, že veterinář, který má stejné vzdělání, stejnou uh, pravomoc jako lékař v oblasti humánní medicíny by se měl nějak jinak stavět k prodeji, protože lékař je dobře placen za svoji eh, kvalifikaci, za svoji práci a myslím si, že podobné by to mělo být i u veterinářů. Neměli by spoléhat pouze na to, že budou prodávat dostatečné množství veterinárních léčivých přípravků. Neměli by se z nich stát prodejci eh, těchto léčivých přípravků. Měli by být eh, oceňováni za vlastní práci. A myslím si, že tady chybí eh, některé definice v legislativě, nicméně k tomu se můžeme vrátit, až eh, budeme hovořit o konkrétních návrzích, až o tom budeme diskutovat. Nicméně si myslím, že tato věc je velmi důležitá. To znamená, že na jedné straně bychom se měli snažit celý ten návrh zjednodušit a na druhé straně eh, si myslím, že je velmi důležité, abychom se shodli na dostatečně silné a jasné legislativě, pokud jde o e, používání antibiotik a jejich zneužívání. E, děkuji. Chtěl jsem vás informovat o tom, že tedy 16. dubna povedeme na tom, toto téma rozsáhlejší rozpravu. Dneska bychom se měli uh, soustředit pouze na ty nejdůležitější otázky. Pan Polčák, prosím. Projednávaných nařízení, které se týkají uh, nařízení, eh, kterým se stanoví postupy společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi. Pouze ve stručnosti navážu na svou kolegyni paní Pausen, <clears throat> která eh, se zabývá eh, tou první částí, těmi veterinárními léčivými přípravky. mi zbyla ta zbytková část, kde mám navrhovat tedy stanovisko pro náš výbor. Já bych chtěl sdělit určité výhrady, které se týkají <clears throat> právě eh, tohoto mm, předpisu. Eh, návrh mění s odůvodněním eh, potřeby přizpůsobení tedy Lisabonské smlouvy právě pravomoci Evropské komise, především v oblasti komitologických rozhodnutí, které jsou v Lisabonské smlouvě nově upraveny. A návrh přináší změny, které s předložením ovšem toho nového, navrže, nového nařízení pro veterinárně léčivé přípravky ani s přizpůsobením té Lisabonské smlouvy však bezprostředně nesouvisí. Jdou tak zjevně nad rámec <clears throat> deklarovaný Evropskou komisí a e, jeví se, že nejsou zcela řádně zdůvodněny a zhodnoceny dopady e, jako u ostatních částí tohoto návrhu. Jedná se především zejména o návrh na zrušení pravomoci Rady, pokud jde o poplatky, které se platí Evropské lékové agentuře EMA, to znamená European Medicinal Agency, za získání a udržování registrace a za další služby, které jsou uvedené v dalším článku eh, toho nařízení. Ty jsou upraveny eh, v článku 70 kdy vlastně nadále má poplatky upravovat nově tedy Evropská komise formou prováděcích aktů. E, to já nepokládám za možné a e, některé již, již i státy vyjádřily jaksi pochybnost o faktickém přesunu pravomoci z Rady na komisi. Navrhovaná úprava však není pouhou technickou úpravou, ale i dále věcně Eh, zasahuje do rozdělení pravomocí Evropské unie přenesené na Evropskou lékovou agenturu a členské státy. Nové nařízení svěřuje v článku 140 správní radě Evropské lékové agentury novou pravomoc hodnocení informací ohledně znalostí a zkušeností zástupců ve výboru pro veterinární léčivé přípravky eh, navržený členskými státy. Eh, <clears throat> pokud mám zhrnout, eh, já mám to stanovisko poměrně dlouhé, <laughs> ale pokud mám zhrnout svůj úvodní příspěvek, eh, tak to nařízení, které zřizuje tedy Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a definuje její odpovědnost a působnost, upravuje také finanční zajištění její činnosti, včetně tvorby rozpočtu, pokládám za jaksi dále projednatelné, dá se na něm stavět, nicméně podle mého, na, podle mého názoru zasluhuje tedy zásadní revizi, zásadní změny. Teď bych potom případně samozřejmě dále e, konzultoval i s e, kolegy s novými zpravodaji. Myslím si, že tolik asi pro e, ten hlavní, hlavní výhrada vůči článku 70 je asi pro ten úvod to nejzásadnější. Děkuji. No, máme tu pět e, připomínek. Omezte se prosím na jedinou minutu, jak už jsem řekl, 16. dubna o tom budeme diskutovat dopodrobná. Dneska půjde především o otázky tak abychom e, byli příště informováni. Informování. Pan Hojsling na minutu, prosím. Budu velmi stručný. Otázka zní, proč nejsou v návrhu komise zohledněni, zohledněny alternativní prostředky, proč eh, je metaprofilaxe eh, tak málo zohledňována. Já už jsem dříve řekl, že dvě třetiny eh, antibiotik se používají v chovu zvířat. To je jasné, že to musíme snížit a otázka na komisi zní, proč nemá žádný plán pro snížení použití antibiotik ta, tento návrh se tedy zaměřuje na zrychlené, zrychlenou registraci nových eh, léčivých přípravků. Uh, Eh, a ta minimalizace tady tady zohledněna není. Děkuji. Bardzo proszę, jedna minuta, paní Bušta. Chairman, yes, this is straightforward Pane předsedo, toto je technická otázka. Projednáváme um, nařízení o veterinárních léčích a nebo nařízení o uh, zdraví zvířat a nebo mluvíme o obou najednou. M- můžete mi to paní Bolsen vysvětlit? Děkuji, pan poslanec Federlej. Já na to odpovím. Pan komisa, pan předseda již předtím řekl, že ta témata budeme pojímat společně, protože ta první věc tady spadá do oblasti působnosti paní Paulsen. E, na příštím zasedání budeme diskutovat více dopodrobná, budeme mít e, rozsáhlejší rozpravu. Já tady vidím určitý rozdíl mezi e, preventivním přístupem k antibiotikům. E, tady se nehovoří o e, nějakých restriktivních opatřeních. Já bych se ráda zeptala, zeptal, jak je možno oba texty navzájem e, uvést do souladu. Pan Kaputo, prosím. Sí, grazie, Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě eh, eh, vzhledem k schůzi 16. dubna budu stručný a jenom bych chtěl eh, říci určité kritické poznámky. Pokud jde o veterinární léky, samozřejmě kromě toho, co již bylo řečeno, pokud jde o existenci antibiotik, já si myslím, že je třeba lépe i si osvětlit ty procedury pro schvalování. Je třeba je zredukovat, snížit eh, a eh, jak i lépe i identifikovat eh, ty, ty termíny pro technickou dokumentaci a tam se hovoří o 18 letech, takže je třeba omezit i dominantní postavení výrobců na trhu tedy omezit ty termíny, ty lhuty a e, zde já si myslím, že z důvodu transparentnosti také i je třeba lépe e, sdělovat informace spotřebitelům a e, to je e, takže a především, co je důležité, je i e, to pro prodej online. Tam je třeba lépe šířit informace. A pokud jde o poslední bod, to se týká té Evropské agentury, tak samozřejmě já pozitivně vidím fakt, že eh, tato agentura eh, bude oddělena tedy, že budou rozdělení, a, ale je třeba, aby to nabylo účinnosti co nejdříve. Děkuji. No. Tarabela. Ano, pane předsedo, velice rychle. 16. dubna povedeme hlubší diskuzi, pokud jde o eh, rezistenci na antibiotika. Já vím, že paní Grostet je pro, ona je eh, hlavní zpravodajkou. Je třeba, abychom umožnili veterinářům, aby mohli vydávat léky. Proč? Protože to je třeba kvůli diagnoze. Je třeba vždycky je třeba kvůli určitým diagnozám nejrychleji, co nejrychleji vydávat ty eh, léky. A Eh, i v zemědělství prostě tam ty lhuty eh, jsou strašně důležité, eh, než tedy někdo něco předepíše a než si bude moci někdo vyzvednout ty léky, no tak v tom mezidobí se může ta epidemie rozšířit na další kusy. Takže je třeba, aby veterináři mohli to dělat co nejrychleji a vydávat tyto léky. Mm, a mm, paní E, to je zásadní pro ně, pro veterináře. Za druhé, pan komisař o tom také mluvil, krmiva, e, která obsahují antibiotika, e, takže to přece není kvůli předepisování antibiotik, to je zásadní věc. Teď, když chceme snížit tuto rezistenci, to je třeba řešit tedy krmiva, především krmiva, krmiva, ať je to drůbež, skot a další tedy chovná zvířata, to je zásadní v tomto boji. Paní Kulera, jedna minuta. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že v zásadě já souhlasím eh, eh, s tím, co tady bylo řečeno. Eh, paní Polsen s tím, co řekla, souhlasím, ale je mi zvláštní, že veterináři tedy Eh, by eh, neměli prodávat léky pro účely zvířat. Eh, dobře. No, hm, takže paní Polsen, já bych ráda věděla, jaký je váš názor na definici hm, prevence metaf- a dalších tedy opatření. Já nechápu tyto definice co to má co čini, dočinění, tedy v tomto nařízení o veterinárních lékách. E, jde o orální podání léku, přece tady o co jde, takže já si myslím, že asi to by e, já si myslím, že tyto definice by měly e, tedy spíše figurovat tedy v předpisech o lécích. Je, co, o co tady jde? Je jsou otázky tedy eh, eh, harmonizace, protože harmonizace přece nás nebude stát nějaké peníze. Navíc je třeba tedy harmonizovat ty eh, procesy, ty formy a nekomplikovat věci, protože to bychom se potom těžko dohodli. Dám. Vši um, ehm, zpravodaje napsali um, všechny naše pochybnosti a výhrady, jistě zástupci komise eh, udělali to tež. Já vám mohu dát dvě nebo tři minuty ještě, ale velice stručně. Děkuji. Já Eh, chci promluvit jménem EKR k zprávě paní Paulsen. Eh, musíme zjednodušit postupy týkající se povolování, týkající se v tom výboru. Eh, celá řada otázek mě napadá. mohou očekávat tedy um, návratnost um, investic do výzkumu. Um, um je tady potřeba delší ochraná doba. Nesmíme zapomenout na to, že téma odolnosti um, antibiotik se týká nás všech. Pane, direkt, pane ředitel Reš, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji s, um, autorům stanovisek, navrhovatelům a děkuji poslancům za zajímavou diskusi. Je pravda, že se snažíme eh, snižovat administrativu, je tam řada ustanovení, které ukazuje naše záměry, jsme e, připraveni to v další debatě vysvětlit. Je pravda, že to jsou složité návrhy, my chceme kodifikovat všechna nařízení, které mohou pomoci eh, mm, řešit toto důležité téma pro eh, humánní eh, veterinární zdraví. My rozšiřujeme tu ochranu, prodlužujeme pro inovátory, aby mohli přijímat iniciativy a vyvíjet nové, nová léčiva Obtížná otázka samozřejmě se týká um, odpovědnosti veterinářů, kteří předepisují eh, léky. Musíme na jedné straně naj, najít um, vhodnou motivaci, aby um, předepisovali, ale současně, aby byli um, součástí um, Eh, celkového úsilí v boji proti mm, ty makrobilální rezistanci je možné zorganizovat systém, jak se ukázalo na těch státech, kdy předpisování a monitoring je velice eh, striktně propojeno. Co se týče tomu, co, eh, k tomu, co říká pan Polož, v podstatě mm, nařízení, eh, co se týče agentur, například v případě agentury pro eh, chemikálí, to by mimochodem dává eh, kontrolu mm, radě, takže je to iniciováno komise, ale v konečném důsledku se to čl, projednávají členské státy. Máme jiné příklady, máme um, nová pravidla pro um, poplatky, ty poplatky, kde um, instituce jsou společně. Co se týče online podmínek, to je důležité důležitá oblast. Současně věříme, že dobře regulované online systémy mm, budou regulovat dostupnost léků pro konečné uživatele. Pokud to bude dobře regulá, regulováno, doufám, že e, to bude fungovat. Samozřejmě je třeba to kontrolovat. Všechny části systému musí být pečlivě regulovány. Na závěr chci zmínit plán mm, rezistence na antibiotika. To chceme eh, dát do 12 bodového akčního plánu, který v tuto chvíli komise implementuje s eh, členskými státy EFSA, IMA, eh, FCC, agenturami v oblasti humánního i zdraví zdraví zvířat. Je to akční plán, ale řada opatření včetně nového regulačního rámce, který navrhujeme, je důležité, aby to bylo vnímáno jako celek, protože jinak nebo když nebudeme pracovat v oblasti veterinární zdraví i humánní medicíny tak a distribučních kanálů, tak nebudeme schopni dosáhnout mm, povídajících výsledků jak tedy budeme přistupovat k profilaxi eh, nebo metalaxi, tak to se eh, projednávalo v CVMP, to je tedy eh, výbor veterinární léčivé přípravky, které vyvíjí ty, metod, tu metodologii, která se používá, ale samozřejmě je předmětem diskuse. Děkuji, pane řediteli, děkuji všem členům výboru a zástupcům komise. Vrátíme se k této diskusi 16. čtvrtý lhůta pro pozměňovací návrhy 24. čtvrtý. Máme ještě tady čas na přípravu a to se týká obou zpráv. Také můžete své otázky pošlat. Komisi nyní přejdeme k bodu 8, to je zdraví zvířat. Spravodajkou je paní Paulsen. Já vím, paní spravodajko, co všechno se děje. My v této oblasti víme, eh, mám informace o vaší práci, o trialozích takže prosím o stručnou informaci o úrovni uh, dosažené práce o stavu. Takže prosím o informaci. Fantastisk long po ganska kort tid. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že jsme během krátké doby postoupili hodně dopředu. Já jsem byla spravodajkou pokud jde o mnoho velmi obtížných regulačních záležitostí Já musím říci, že zatím to nikdy neprobíhalo tak hladce, jako u tohoto tématu. Náš personál parlamentu, v radě i v komisi odvedl skvělou práci a musím říci, že většina bodů která, které byly důležité eh, během první rozpravy v parlamentu, se podaří prosadit. A to je velmi eh, dobré. 30. Eh, března se bude konat ještě jeden trialog a já jsem si relativně jistá, že se podaří to během čtvrtých čtyřstranných jednání uzavřít. Uh, Eh, samozřejmě, že tu jsou ještě určité drobné záležitosti týkajících se těch prováděcích aktů například. Eh, to jsou věci, které jsou zatím ožehavé a komplikované, nicméně se domnívám, že se nám podaří dospět ke kompromisu. Až se to podaří, až to budeme mít hotovo, tak Eh, se zase chopím slova. Pokud byste ale měli nějaké speciální otázky ke konkrétním otázkám, tak je mě můžete položit. Prosím. Takže ještě jednou děkujeme. Děkujeme, paní poslankyně. A přejeme vám i nadále hodně úspěchu, tak aby bylo možno dodržet huty, abyste dodrželi daný harmonogram. Pokud má někdo otázky, tak eh, je můžete položit, ale já nechci tu diskuzi nějak iniciovat. Děkuji vám za veškeré informace. Vidím, že žádné otázky nejsou a tím v podstatě končím zasedání výboru. Nyní bude následovat zasedání koordinátorů a zítra v 9 hodin sem přijde pan komisař a já bych vás chtěl všechny poprosit, abyste tu byli, abyste přišli včas, tak abychom Eh, mohli 15 minut věnovat tomu, že vyřešíme otázku, o které jsme již předtím hovořili, to znamená o hlasování o, o evropské strategii o lesnictví. To znamená, že vás prosím, abyste tady všichni v 9 hodin byli a v tuto chvíli žádám uh, o účast koordinátory. Ostatní, prosím, uh, odejděte a zítra přijďte v 9 hodin. Děkuji.